Vážení, vážení kolegové, včera se jsme oslavili Mezinárodní den zdravotních sester a ošetřovatelů. A Mezinárodní zdravotnická organizace vyhlásila rok 2020 jako eh, rok zdravotních sester, ošetřovatelů a porodních sester. Chtěl bych vyjádřit eh, svůj obdiv eh, těm ženám a mužům, kteří nosí bílé pláště, kteří byli tak stateční a kteří projevili svoji obrovskou lidskost v těchto tak obtížných dobách. Proto je potřeba, abychom jim umožnili, aby mohli pracovat v bezpečném prostředí. Už jsme dali k dispozici nemocnice, lidské zdroje, eh, přístroje, zdravotnický materiál. Děkujeme také všem těm, kteří tedy eh, přispěli. Jedná se také o přispění civilní ochrany. Děkuji za přispění všech států a dnes eh, cílíme potřebu posílit pravomoce EU v oblasti zdravotnictví. Toto je závazek, eh, který dlužíme našim občanům. Parlament žádá, abychom vytvořili mechanismus pro reakci na eh, společný postup, na společnou reakci v případě jakékoliv zdravotnické krize. Pandemie COVID-19 ukázala, že je potřeba, abychom reagovali eh, společně, abychom měli proaktivnější politiku v oblasti zdravotnictví, abychom zlepšili také naší spolupráci, abychom vytvořili odolné zdravotnické systémy a také, které by eh, byly přístupné. A ukázalo se také, že je potřeba abychom projevili větší solidaritu. 9. května 1950 se projevila solidarita mezi šesti evropskými zeměmi a to byl katalyzátor, který vedl k tomu, že máme Evropu, kde žijeme v míru a v bezpečí. Eh, je to Evropa, která eh, slovy eh, Roberta Schumana se zrodí z konkrétních kroků což je skutečná solidarita. A tady tato vize je jediným způsobem pro záruku míru, která bude trvalá a zlepší se život občanů. Je to samozřejmě velmi ambiciozní vize, také ale pragmatická a výsledkem Výsledkem bylo poučit se z těch chyb, kterých se Evropa dopustila během války. 75 let míru je to společný projekt, muselo se čelit velkým eh, výzvám a budeme čelit výzvám. Právě jsme začali eh, pracovat, ale díky nás všech, díky eh, také mladým lidem projevujeme solidaritu a ukázalo se to během těchto těžkých dob a díky vaší spolupráci to bude jednodušší. Čelíme velké odpovědnosti a musíme dostat očekávání našich evropských občanů, tak abychom eh, mohli se znovu zamyslet nad budoucností Evropy. Je potřeba okamžitě jednat a zareagovat na problémy, kterým čelíme. Tato krize nás poučuje, ukazuje nám mnohé, ale ukázalo se, že jediný způsob, jak eh, zreaktivovat náš způsob života, je jediný způsob je udělat to společně. Dichiaro ripresa la... A tímto prohlašuji oficiálně pokračování zasedání které jsme přerušili 17. dubna. A chtěl bych vám připomenout eh, několik eh, opatření. Jak jsem řekl, přistoupilo se k velké řadě opatření. Prosím o chviličku strpení. la traduzione? Slyšíte tlumočení? Ano, slyšíte tlumočení? Výborně. Jak jsem řekl, chtěl bych vám připomenout řadu opatření, cílem kterých je zabezpečit bezpečnou vzdálenost. Poslanci, kteří budou na seznamu řečníků, tak prosím posaďte se na ty místa, která vám byla přidělena. Ti, kteří nejsou na seznamu řečníků, tak eh, prosím eh, sledujte pokyny eh, zaměstnanců, kteří vám ukážou, kde jsou vaše místa. A kdo nemůže být v plenárním zasedání, tak může jít do místnosti 3C 50 eh, v budově Andry Spak. Takže tato místnost je vám dána k dispozici. Je to vedle hemicyklu. A v obou sálech máte prezenční listinu. A chtěl bych vám eh, připomenout, že ode dneška budete-li chtít vstoupit do budovy parlamentu, tak musíte mít roušky, které zakrýjí nos i ústa. A tyto roušky musíte nosit eh, všude, i v hemicyklu, i v sále 3C50. A ti řečníci, kteří si přejí vystoupit bez roušky, tak tak mohou učinit, ale pouze během svého vystoupení. Zápis ze 16. dubna a ze 17. dubna byl distribuován. Máte k tomu nějaké připomínky? E, pokud ne, tak tímto je zápis schválen. Prosím. Děkuji. Já mám procedurální připomínku podle článku 22. Předseda musí zajistit, aby um, jednání probíhala uh, korektně. Podle článku 167 všichni členové mají právo používat svůj vlastní jazyk. Někteří jsou ale vyloučeni z tohoto práva přispívat do diskuse, protože nech, nerozumí, nemohou přispívat eh, v jazyce, který je k dispozici. Já vás vyzývám, pane předsedo, dva měsíce po, uh, té, co, po tom, co začala krize, aby se všichni eh, poslanci mohli účastnit debaty i výborů. je překlad je k dispozici. Pan Velic. Eh, tlumočení je k dispozici. Já nechápu, eh, co jste měl na mysli ve svém příspěvku. Pan Bronis Rope, který mluví jenom litevsky a nerozumí a nemůže přispívat eh, v žádném jiném jazyce. To je jeden z příkladů, ale jsou další. Já se na to podívám, ale pokud vím, tak všechny jazyky jsou k dispozici. To zjistím. I uh, se podívám na ten případ, o kterém mluvíte. Můj ten má připomínku. E, i když jsou třeba zvláštní opatření, nemůže to znamenat, že se vzdáme demokracie. A to se právě děje v tomto parlamentu, protože bez jakéhokoliv zdůvodnění jste prostě zamítli pozměňovací návrhy, ale to není akceptovatelné, aby řečnická doba v plénu i ve výborech byla redukována. Dále nemůžeme akceptovat, aby pozměňovací návrhy ve většině výboru byly jenom v angličtině k dispozici a ne pro jednotlivé poslance, ale jenom pro frakce. Dále nutíme poslance, aby byli přítomni hodinu před začátkem eh, jednání což je podkopávání mandátu. Toto neodpovídá demokratickým standardům, proto naléhavě žádáme o návrat k demokratické parlamentní normalitě, eh, které, na které jsme na míle vzdáleni. Jinak eh, musím říci, že Eh, se mi zdá, že přímo využíváte té krize, abyste podkopávali demokracii v tomto parlamentu a to musí mm, skončit. Budeme dbát na to, aby tomu tak nebylo. Eh, děkuji za vaše komentáře, pane Mojcen. Já vám chci připomenout, že jsme jeden z mála parlamentů, který vůbec eh, udržel činnost jsme příkladem pro parlamenty v jiných částech světa. Myslím, že ta to kritika není akceptovatelná. těm pozměňovacím návrhům. Eh, pozměňovací návrhy byly akceptovány podle na příslušných regulí. Eh, samozřejmě toto je obtížná doba pro všechny. Eh, budeme muset žádat trochu pochopení, protože tato, tento krizový stav neskončil, trvá. A musíme zajistit zdraví a bezpečnost všech. Tento parlament uh, to dokázal poměrně rychle. Nicméně děkuji vám za váš příspěvek. Nyní oznámení k eh, prodloužení eh, jednání. Na posledním eh, jednání v květnu bylo rozhodnuto, že bude prodlouženo mm, jednání eh, od 15. 15. května. I přes pandemii parlament dále funguje. Pardon, kdo tady mluví eh, v místnosti? I přes pandemii eh, parlament stále splní své klíčové funkce tímto prodloužením a adaptovaným systémem dálkového hlasování. Já doufám, že parlament um, sehraje je svoji roli, především co se týče um, udělování absolutorií a bude schopen odhlasovat řadu důležitých bodů, včetně uh, naléhavé body související s pandemí a budoucím plány oživení a nový uh, víceletý finanční rámec. Libe výbor tady už mm, před, eh, dal korrigendum k textu eh, podle pravidla 204, eh, tak eh, ne, bude schváleno, pokud do 24 hodin nebude žádost eh, politické eh, frakce eh, minimální množství, tedy aby se o tom hlasovalo. Bude to zveřejněno v zápisu z tohoto jednání. Výbory Agria Pech rozhodly, že vstoupí do eh, interinstitucionálního jednání eh, podle příslušného eh, článku jednacího řádu. Informace jsou k dispozici na stránkách a budou zveřejněny v zápise. Podle článku 71.2 poslanci nebo frakce, které splní eh, tedy prostřední mm, limit, mohou mm, zítra eh, do půlnoci žádat o eh, to, aby rozhodnutí o jednání bylo předáno k hlasování. Pokud nebude žádosti o hlasování v rámci tohoto lhůty, tak výbory mohou začít jednat. Také chci informovat plénum, že od odročení zasedání 17. čtvrtý společně s předsedou byly přijaty čtyři akty přijaté podle odpovídajících ustanovení jednacího řádu. Ehm, názvy budou zveřejněny v zápisu. Nyní přejdeme eh, k pořadu jednání. Ehm, Mm, která byla přijata podle článku 175, byl, byl distribuován. Některé změny pořadu jednání. Dostal jsem šest žádostí o urgentní postup podle článku 163, které souvisí s legislativními akty v souvislosti s COVID-19. Během tohoto zasedání 13. až 16. května. Jednak makrofinanční pomoc eh, partnerům rozšíření sousedství v kontextu pandemie COVID-19, dále dočasná opatření týkající se z eh, schůzí evropských společností a e-, evropských družstev, dále poplatky za přístavní infrastrukturu, dále e, dočasná opatření týkající se platnosti některých certifikátů a licencí, takzvaný omnibus, dále dočasné opatření týkající se operace leteckých um, služeb a čtvrtý železniční balíček rozšíření doby na transpozici. Uh, po konzultacích s politickými frakcemi chci eh, předložit následující návrh ke změn na eh, pořadu jednání. Ve středu tedy hlasování eh, o maximálních reziduích v tuto chvíli byl návrh Mm, původní návrh byl stažen a bude znovu předložen k v červenci. První hlasování začne ve 4.30 eh, ve 4.45 a bude se hlasovat o následujícím urgentní eh, záležitosti. Eh, čtyři tran, jeden jury, dál osm jednotlivých hlasování, které jsou uvedeny v konečném návrhu. Eh, jedna pořadu jednání. Dvě zprávy pana Febra, jedna pana Olbrichta a paní Marquez a jedna zpráva pana López Aguilara. Dále oddělené hlasování Eh, námitce k geneticky motivovaným ne, soje a veškerá absolutoria. Oznámení výsledku prvního kola hlasování bude v 7.45. O další hlasování bude od 8 do 9.15, kde bude první e, část e, a rozhodnutí ohledně modifiko- geneticky modifikované soji. E, rozpravy bude rozprava o závěrech eh, mimořádné Evropské rady eh, dubnou roku 2020 dál víceletý finanční rámec, eh, plán oživení a to bude společná jedna rozprava, která proběhne mezi čtvrtou a šestou hodinou dnes odpoledne. Dále eh, prohlášení Rady a komise o nouzové legislativě Maďarsku a dopad k eh, lidská práva základní mm, eh, a právní stát je odložen na čtvrtek 10 hodin. Zítra čtvrtek začneme v 9 hodin oznámením výsledku druhého hlasování. Ze středy první hlasování bude od 9.30 do 10.45, kde se bude hlasovat o další části um, dání ohledně absolutory oznámení. Eh, výsledků prvního hlasování bude 13.15, další kolo hlasování bude v 1 hodinu 30 minut až 2 hodiny 45 minut a závěrečné hlasování o všech absolutorojích a pozměňovacích návrzích eh, zprávě Šestela jury urgentní postup, dočasná opatření se týče na schromáždění evropských společností a e, družstev. Výsledek oznámení druhého kola hlasování proběhne v pět hodin a 15 minut. Třetí kolo hlasování proběhne v 5 hodin, od 5 hodin 30 do 6.30 a bude se hlasovat o první části pozměňovacích návrhů, návrhu rezoluce nového eh, MFF vlastních zdrojů a plánu oživení a závěrečném hlasování pan, zprávě pana Šasta. V pátek mm, eh, mm bude eh, otevřeno zasedání k výsledky, no, znameny výsledky ze čtvrtek. Dále pozměňovací návrhy k INTE a urgentní postupy a možná druhá část pozměňovacích návrhů eh, k rezoluci o vlastních zdrojích a o plánu oživení. Výsledky eh, prvního kola hlasování proběhnou v 1 hodinu 15 minut. Druhé kolo hlasování bude ve 2.15 až 3.30. Závěrečné hlasování k rezoluci o novém MMF, vlastní zdroje a plán oživání. Další hlasování bude Eh, se bude týkat urgentních postupů a tram. Výsledky druhého kola hlasování budou oznámeny v 5.33. Třetí kolo hlasování k eh, dalším návrhům eh, k novém MFF a oživení na vlastních zdrojích bude možná od 5.45 až 7 hodin, kdy bude uzavřeno zasedání v 9 hodin v sobotu neproběhne žádné zasedání. Pokud nebudou námitky, tak jsou přijaty změny pořadu jednání. Prosím. Já bych chtěla eh, namítnout lehvé opatření, pokud jde o opatření v leteckém průmyslu, ZAGUE eh, Eh, hovořilo se tady o těch eh, letech duchů. Samozřejmě to, co jsme dělali minule, tak to mělo dobrý dopad, ale tady zase navrhujeme, že se uvolní velmi důležitá opatření v tomto průmyslu, ale nebude to mít žádný dohled Evropského parlamentu. My si myslíme, že to je opravdu velmi nebezpečný postup. V podstatě umožňujeme velmi důležité významné uvolnění opatření eh, na zemi až roku 2023 a výbor TRAN se k tomu nemohl nějak vyjádřit a nebyla k tomu žádná diskuze. A není nic, co by bylo tak naléhavého, že by to nemohlo ještě počkat měsíc. Eh, mezitím eh, průmysl, který těží z těchto opatření, tak propouští plno zaměstnanců a neumožňuje vracení peněz svým eh, zákazníkům. Je potřeba, aby eh, byla chráněna práva cestujících a zaměstnanců. My tedy říkáme, eh, dobře, my tady proléváme krokodýlí slzy, ale zároveň vlastně se vzdáváme té jediné páky, kterou máme, aby se změnilo toto chování. Potřebujeme tedy čas a proto jsme proti tomuto postupu. Ano, Samozřejmě k tomu se bude hlasovat ohledně tohoto naléhavého postupu. Nevím, zali se ještě někdo další hlásí o slovo. Zdá se, že ne. Já jsem vám nerozuměl. Tak než vystoupím, chtěl bych eh, poděkovat jménem výboru Jury všem těm odvětvím, která pracovala neúnavně, aby eh, nám pomáhala v této krizi. Jsou to eh, zdravotníci a bezpečnostní složky. Vážení kolegové, tato pandemie je vlastně věcí, která nás dovedla k tomu, že se nám úplně změnil celý život. Jsme v karanténě, jsme zavření doma, jsme daleko od svých blízkých, zastavila se ekonomická aktivita a přišlo se o velký počet eh, pracovních míst. To, eh, že se přerušil eh, život, jaký jsme znali do posud, tak to vlastně kladlo obrovské nároky na naše občany a my musíme se jim vyrovnat. Eh, firmy se snažily přežít tuto krizi, eh, obchodníci se snažili přežít, instituce, aby byly na stejné úrovni, tak eh, musíme zde povznést hlas našich podniků a toto je výborná příležitost to ukázat. Firmy, které jsou akciovými společnostmi, tak nemůžou plnit současnou povinnost svolat valné hromady během prvních šesti měsíců, protože pandemie nám to neumožňuje společně. Proto eh, eh, návrh Evropské komise je velmi rozumný. Jedná se o to, aby legislativa umožňovala, aby v roce 2020 existovala výjimka pro tyto valné hromady akcionářů, tak aby ta lhůta eh, byla Eh, prodloužena do 31. prosince tohoto roku. Také je potřeba podpořit eh, digitální systémy, tak aby se to mohlo svolat. Je to tedy věc eh, nevyhnutitelná. A zároveň je potřeba, aby to bylo naléhavým postupem a aby to bylo okamžitě schválené. Není možné, aby tyto firmy dnes nevěděly, jak budou svolávat jejich valné hromady, aby, protože nevědí, zda ta valná hromada má být příští měsíc a zda je to povinnost či ne. Musíme tedy vyslat jasný jasný signál, eh, kde by se pravilo, že naším cílem je chránit a musíme vždy dobře zareagovat na krizi. A je důležité, abychom eh, zareagovali vždy správně na to, potřebu, na to, co potřebují naši občané a to je, jak by měl tento parlament vystupovat. Děkuji vám, pane předsedo. Dobře. Takže kdo je pro, kdo je proti a nyní budeme tedy hlasovat. Máme tady šest eh, žádostí. Je to v souladu s článkem 163 jednacího řádu. Jedná se tedy o zmíněné dokumenty a nařízení co se eh, týče otázky eh, pneumatik, tématu pneumatik, eh, spotřeba paliva a tak dále a opětovné využívání vody, tak musím říci, že nebyly předloženy pozměňovací návrhy k tomu, co předložila rada, tedy článek 67-68 nařízení. A navržené akty se tedy považují za schválené. A ještě než začneme hlasovat, tak bych vás chtěl informovat o tom, jakým způsobem budeme hlasovat. Chtěl bych využít této příležitosti a chtěl bych eh, poděkovat celému týmu, který má na starosti zlepšení systém hlasování. Je to práce, která neustále pokračuje během těchto týdnů. Informace, které se týkají hlasování, byly distribuovány všem poslancům. My jsme vám to zaslali elektronicky a uskutečnili se dva testy, tak aby s tím byli všichni obeznámeni. Proto nyní začneme hlasovat. Bude to tedy hlasování od 15.30 eh, do 16.45. Bude se to tedy dělat jmenovitě a poslanci si budou moci ověřit výsledek hlasování na webové stránce plenárního zasedání. Prohlášení ke hlasování se může zaslat písemně a výjimečně eh, přijmeme eh, ty Eh, dokumenty, které nebudou mít více než 400 slov. Tímto tedy začíná první hlasování. Máme čas do 16.45 a výsledek vám oznámíme, oznámíme v 19.45. Tímto tedy přerušujeme zasedání a dále budeme pokračovat ve čtyři hodiny a bude se jednat o výsledky rozpravy s radou ohledně víceletého finančního rámce, plán obnovy a vlastní zdroje. Děkuji. Ah, faccio firmare il verbale. Tak, máte ještě nekonec.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 Care kolege, cari kolegi. Dámy a pánové, další bod na pořadu jednání je společná rozprava k závěrům mimořádné Evropské rady. A vlastní prostředky a plán obnovení v rámci víceletého finančního rámce. Čekají nás vyjádření rady a vyjádření komise k oběma těmto zmíněným bodům. A v tuto chvíli bych rád všem poslancům sdělil, že nebude probíhat catch the eyes, nebudou modré karty a v tuto chvíli již dávám slovo panu předsedovi Charlesu Michelovi a zahajujeme naše jednání. Prosím, máte slovo. Vážený pane předsedo. Vážení členové Evropského parlamentu, vážený pane předsedo, děkuji vám mnohokrát, děkuji za další možnost vystoupit v tomto sále. Tato krize je zcela bezpre, bezprecedentního charakteru a jeví se, že je třeba v tuto chvíli činit bezprecedentní rozhodnutí. A proto jsem rozhodnut a přesvědčen o tom, že jen silná spolupráce demokratických a legitimních institucí může v následujících týdnech a měsících pomoci. A v tuto chvíli bych se s vámi podělil o několik postřehů po první a poslední videokonferenci Evropské rady. Jak víte, nastavili jsme celkem zásadní směry. Jednak bychom chtěli podpořit rozhodnutí ministrů financí, abychom mobilizovali více než 450 miliard eur, abychom podpořili společnosti, eh, zaměstnance, ale i členské státy a tak jsme dali pokyn ministrům financí, aby do 1. června toto rozhodnutí naplnili v praxi. Pochopitelně všichni víme, my zde i Evropská rada to ví, že tohle stačit nebude. A Evropská rada byla příležitostí k posunu od krátkodobého řízení krize k střednědobému plánování, k dlouhodobé vizi ohledně toho, co je třeba podniknout. Je třeba se zabývat vážnou debatou o tom, jakým způsobem realizovat celou strategii, jak přetvořit naši ekonomiku a sociální model. a été euh, l'occasion de également sur base příležitostí o eh, debatách o tom, jak bychom měli připravit cestovní mapu pro transformaci ekonomiky společně tedy s předsedkyní komise. Já jsem eh, rád eh, by tady prezentovat čtyři kapitoly a nejdříve se soustředím na dva aspekty, o kterých se debatovalo a které hm, se budeme věnovat příští době. Ten první bod to je samozřejmě důležitost toho, abychom se podívali na vnitřní trh, jakým způsob můžeme posílit společný vnitřní trh a jak můžeme z těch stávajících z těch e, výzev e, e, se poučit, tě. jsou tady ještě další výzvy, nejenom pandemie, digitální agenda, ekonomická agenda a my si myslím, že jsme přijali velice důležitá rozhodnutí, zejména Evropská rada, ale samozřejmě i Evropský parlament. Důležité je, že Evropská unie má za cíl klimatickou neutralitu a to by nás mělo zdominizovat a podpořit podniky, podpořit transformaci. Takže musíme i dále se o to velice snažit. Nyní je to velice důležité. Klima a digitální agenda musí vlastně souviset s tím projektem obnovy ekonomiky. A samozřejmě svrchovanost, to je také zásadní věc. My tady si myslím, čím dál tím více se shodneme na tom, že se musíme poučit z minulosti a opět eh, určité strategické sektory přitáhnout zpátky do Evropy. A je zde taková ústřední otázka, která se projevila v krizi. Je důležité, krize nám to tedy odhalila, musíme mít ty důležité věci zde v Evropě. A pak to je tedy ten vnitřní trh, a já jsem eh, se obrátila na Evropskou komisi, aby představila zprávu o tom, jakým způsobem různé evropské ekosystémy byly tedy již eh, postihnuty tou krizí a jak to bude vypadat s jejich eh, situací během příští doby další věc. Je to vnitřní trh, ale ještě další bod nás čeká a to je otázka financování. O té musíme hovořit. Je zcela zásadní, vytvořit a vybudovat takovouto pevnou, robustní strategii, která bude schopna robustně reagovat a pracovat s dobrými nástroji. Naposledy to byl evropský rozpočet a probíhaly debaty na toto téma několik měsíců, několik týdnů. Hovořili jsme o tom a v tuto chvíli více než kdy v minulosti musíme naši strategii uspůsobit tomu, jaké zásadní dopady přinesla koronakrize. Evropský rozpočet nebude stačit a my jsme se zavázali na věci spolupracovat. Spolupracovat na fondu oživení a fondu obnovy, abychom mobilizovali prostředky, um, nástroje a uvědomili si, jaké jsou naše priority. V tomto rámci tyto dva nástroje, mm, které mají být zmobilizovány, nás eh, jaksi přivede na myšlenku, abychom měli nějakou strategii, která bude tržní. A já rozhodně si myslím, že eh, na to můžeme společně pracovat. Eh, I s italskými přáteli, musíme se věnovat tomu, jak to zafinancovat, to je jasné. Musíme eh, eh, se bavit o tom, jak teda vůbec získáme ty prostředky, tak aby jich bylo dost a jakým způsobem zajistit tu ekonomickou obnovu a její propojení s evropským rozpočtem. Musíme najít nějaký způsob, jak zmobilizovat ty peněžní prostředky efektivním způsobem. A tak se nám tedy povede zajistit úspěch té ekonomické obnovy. A pak je zde ta transformace, ve které musíme prokračovat podle e, návrhů, se kterými přijme Evropská komise, která samozřejmě zohlední i tuto pandemii, takže přepracuje své návrhy a e, předloží nové. Pak je zde další věc, kterou bych rád zdůraznil. Nyní když s vámi takto mohu hovořit, eh, to je důležitost toho, abychom nestratili ze zřetele to, že základní cíl evropského projektu již od samého začátku po druhé světové válce nebyla jenom prosperita, ale byla to ta myšlenka, že jsme společně, že společně spolupracujeme, společně pracujeme, šlo o solidaritu a o naši jednotu. A motorem tohoto evropského projektu během posledních desítek let byla také otázka evropské konvergence, abychom snižovali nerovnosti, rozdíly. A nyní v té krizi je nesmírně důležité, abychom přesvědčili všechny členské státy, že tato krize nemůže mít nějakou záminkou či výmluvou či důvodem pro to, aby se prohlubovaly v Evropské unii rozdíly. Odlišnosti. Ne, naopak Toto by mělo být eh, podnětem pro to, abychom posílili eh, naši snahu pracovat společně, abychom měli v Evropské unii více integrace, více konvergence a koherentnosti. Tato krize, myslím, jasně ukázala, do jaké míry řešení právě spočívá v tom, že potřebujeme více integrace, více spolupráce a ne opak. Neboť opak by přinesl Evropě velkou míru křehkosti, také neschopnosti jednat. A toto je ovšem eh, záležitost eh, globálního charakteru a proto musíme přijít s globální reakcí. A pak je tady ještě důležitý, velice důležitý bod. Již vidíme ty první dopady velice tvrdé na ekonomiku, například na cestovní ruch či na leteckou dopravu. A velice dobře tedy vidíme, že v příští době vznikne nutnost, abychom se aktivně věnovali těmto problémům. Musíme tedy eh, zpracovat ty návrhy komise, ta doporučení. Samozřejmě, co se týče cestovního ruchu hranic, je to rozhodnutí členských států, ale je třeba, abychom na základě návrhu komise co možná nejrychleji, tedy členské státy, co možná nejrychleji se byli schopni shodnout, se sednout u jednoho stolu a snažili se vytvořit nějaký společný koherentní koherentní přístup k řešení těchto problémů. Já tady apeluji na to, aby se znovu otevřely evropské hranice, jakmile to bude možné. Samozřejmě, že ta ochranná opatření musí nadále existovat, ale volný pohyb osob je naprosto zásadní věc Je tedy třeba, aby se hranice otevřely, je to důležité ze společenského hlediska a já doufám, že během příštích dnů tady uvidíme jistý pokrok, aby se skutečně členské státy shodly a kohredním způsobem o tomto problému rozhodovali také synchronizovaným způsobem, což také ukáže eh, kapacitu eh, evropské odolnosti, pokud se to podaří. A dámy a pánové, ono to s tím přímo nesouvisí, s tím, s tím posledním Evropskou radou, ale já bych zde rád řekl jednu věc. Jakožto předseda rady. Evropské právo je primární. A tato nadřazenost evropského práva je zásadní věc po to, abychom mohli pokračovat v evropské spolupráci. A samozřejmě role Evropského účetního dvora je ústřední, která zajišťuje eh, jednotnou interpretaci evropského práva. Před 70 lety Robert Schuman vyjádřil v své deklaraci, která je dnes jakýmsi soklem, základem evropského projektu, a v jeho době by to bylo něco naprosto inovativního protože ještě před několika lety, než on přišel svým prohlášením, národy se chovali, jak se chovali bylo to ke tragédii, takže nyní mám také tak trochu pocit, jako kdybychom se nacházeli ve válce, každý si hledá nějaký vlastní způsob, jak řešit veškeré problémy, ale já připomínám, situace před 70 lety je podobná dnešní situaci. Máme tady závažnou globální krizi, bezprecedentní a stejným způsobem jako tehdy je třeba, abychom k tomu přistoupili k inovativním, eh, inovativním způsobem, abychom měli odvahu opustit ty chyby, které jsme se dopouštěli celé desítky let, a které měly takový dopad na svět, jaký měly. Tato politická generace, tato generace občanů by měla být odvážná, inovativní a kreativní a musí mít odvahu vyřešit veškeré ty problémy, které se vyrojily v rámci této krize. Neboť to je tolik rodin, které mají uh, obrovské problémy. A my tedy musíme nějakým způsobem nalézt zdroje pro transformaci nutnou, abychom dokázali obstát této zkoušce a abychom e, vlastně i nadále budovali na evropský projekt, abychom také zajistili důstojnost našich občanů, abychom měli společnosti, které se semknou proto aby mohli nahlížet do budoucna s větším optimismem. Děkuji vám. Děkuji vám, pane předsedo. A v tuto chvíli dávám slovo paní předsedkyně Evropské komise. Děkuji. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Vážený Charles Micheli, dámy a pánové, vážení poslanci, Těch 70 let, které uběhly po Schumannově prohlášení, máme tady v Evropě krizi a výzvy, jak jste právě řekl. Evropa nejenom vždy byla spojena ve své rozmanitosti, ale byla také spojena v tom, že tam byly i jisté adverzity a to je asi to současné období, kdy Evropa není příliš jednotná a proto má Evropa dříve než jindy potřebu eh, být spojená, být odhodlaná a ambiciozní. A v tomto duchu komise pracuje na ambiciozním plánu obnovy pro Evropu tak jak to dnes budete požadovat ve svém usnesení. Dámy a pánové, vážení poslanci, všichni víme, proč je potřeba jednat. A během posledních týdnů jsem často hovořila o tom, co by měla Evropa učinit. Já dnes budu hovořit o tom, jak by to měla udělat. Představím vám architekturu a zásadně hlavní charakteristiky plánu obnovy, který je ambiciozní a na kterém pracujeme. Plánu obnovy pro Evropu. Ale abychom ho mohli nastavit, musíme nejdříve dobře znát anatomii této velice specifické krize. Máme zde, musíme si uvědomit, že nás čeká ekonomické zpomalení, ale nikdy nedošlo k takovém úplné uzávěře ekonomice jako v minulých třech měsících. Byly narušeny například dodavatelské řetězce, naprosto se zhroutila poptávka a nemůžeme se zkrátka e, brzy vrátit k tomu běžnému pořádku a pokračovat ve zajetých kolejích. Ta ekonomika se bude otevírat pomalu, postupně. Školy zatím často zůstávají zavřené, zatímco mnoho rodičů musí často pracovat z domova. Jsou zde různá opatření na, to, na ty e, sociální distancování, což je velice dobře. Nicméně mnozí lidé musí nadále pokračovat v práci, takže bude, dojde k obnově, ale bude to vyžadovat čas. Druhá poznámka. Ten virus, to je, ten je stejný ve všech členských státech, ale ta kapacita reagovat na tento šok a absorbovat tento šok je různá v jednotlivých členských státech. Některé země a některé regiony například eh, jsou eh, eh, založeny třeba na cestovním ruchu nebo na kultuře, to znamená, tam je to založeno na, tom, na, na, na těch klientech. A tyto země také jsou zasaženy těžko. Pak jsou zde také země, které byly zasaženy jako první a ty právě často byly zasaženy nejvíce. Máme zde Itálii a Španělsko a vidíme, jak vlastně bojovali s tou pandemí a díky tomu ostatní země mohly také vidět, jaký to může mít dopad. Uh, Eh, také všechny mm, se, všichni se snaží podporovat co nejvíce všechny pracovníky a společnosti, firmy. A protože Evropa reaguje rychle, máme zde tu nouzovou klauzuli, také máme flexibilitu na eh, fondy soudržnosti a také flexibilitu pro státní podporu ale je pravda, že každý členský stát má také eh, své, svá fiskální opatření a fiskální prostor. To znamená, také se to liší v jednotlivých členských státech, jak využívají jednotlivá opatření. Takže teď začínáme sledovat, že se vlastně nakonec teď, že se mění, že už není v tom v rámci jednotného trhu stejná, stejné rovné podmínky. Na to musíme reagovat z evropského eh, pohledu. Chceme obnovu, chceme evropské priority a proto je zásadní, aby Evropský parlament zde zastával e, svou důležitou roli. Pro mě je naprosto jasné, že Evropský parlament musí e, dostat demokratické odpovědnosti a musí zde tedy být podpora vůči tomuto um, balíčku pro obnovu, stejně tak, jako je zde e, podpora pro rozpočet. A teď už se podívám Eh, konkrétně na ten fond obnovy. Má dvě části. Za prvé zde bude evropský rozpočet, to znamená tedy víceletý finanční rámec, to všichni dobře znáte. To bude ta jedna část. A druhá část, vedle tohoto rozpočtu, bude ještě speciální nástroj pro obnovu, kde bude vlastně stanovena maximální částka financí, které si mohly komise vypůjčit na kapitálních trzích a vlastně bude tam záruka ze strany členských států. A důležité je to, že všechny ty finance tohoto, nás, tohoto nástroje pro obnovy půjdou kanály evropského rozpočtu, to znamená, půjdou vlastně těmi evropskými programy, budou čerpány v rámci evropských programů. To znamená, zde bude také mít možnost mít slovo Eh, jak se budou ty prostředky vynakládat, stejně tak, jak tedy eh, se vynakládají z VFR. Takže kam poplynou ty peníze? Budou zde hlavně tři pilíře. Za prvé, podpora členských států v obnově, v, v tom, aby ty členské státy nakonec vyšly posíleny z této krize. Velký objem těchto peněz bude právě v tomto prvním pilíři to znamená, bude tam nový eh, nástroj obnovy a odolnosti. Členské státy budou usilovat o klíčové investice a reformy, které ale musí být v souladu s hlavními politikami Evropské unie. To znamená snaha o klimaticky neutrální ekonomiku, o digitální eh, Evropu a také o odolnou Evropu. Máme zde také, to bude to prostřednictvím evropského semestru, bude to k dispozici všem členským státům, ať už jsou v eurozóně či nikoli, a zaměří se na ty části Evropské unie, které byly nejvíce zasaženy a kde tedy nejvíce potřebují posílit odolnost. To je první část prvního pilíře. A v rámci tohoto prvního pilíře je ještě druhá část. To je návrh komise, aby se ještě navýšily eh, finance na fond soudržnosti. To znamená, že máme zde válku pro fond soudržnosti v rámci VFR, ale toto budou ještě extra finance. Eh, bude to tedy záležet na tom, jak silně postihla tato pandemická krize ty jednotlivé regiony nebo členské státy. Druhá část se bude snažit nastartovat ekonomiku a investice, aby se to všechno znovu rozjelo. Všichni víme, že už i před krizí jsme věděli, že potřebujeme velké investice do klíčových odvětví a do klíčových infrastruktur, jako je 5G, infrastruktury, eh, vodík, obnovitelné zdroje a tak dále. Jediná věc, kterou tato krize změnila, je to, že krize pouze ještě zdůraznila tyto, tyto naléhavé oblasti, kam se musí investovat. Takže máme zde Invest EU. To chceme zdůraznit. Pak zde také poprvé bude zřízena speciální investiční facilita, která pomůže investovat do klíčových, dodava, eh, klíčových hodnotových řetězců, které jsou důležité pro naši strategickou autonomii. To jsme také viděli během té krize, jak jsme byli vlastně závislí na ostatních, třeba v dodávkách zdravotnického materiálu nebo farmaceutických eh, věcí. Takže Evropa si musí být schopna vyrábět kritické zboží sama. Ale k tomu tedy potřebujeme, aby v Evropě byly zdravé firmy, do kterých můžeme investovat. Z toho důvodu rovněž navrhujeme v rámci tohoto druhého pilíře nový nástroj pro solventnost, který umožní rekapitalizační e, potřeby firem, zdravých firem, které byly ohroženy kvůli těm e, opatřením, aby e, jim byla poskytnuta pomoc, ať už to bude kdekoliv v Evropě ten první pilíř vlastně vychází z toho nejdůležitějšího poučení. A teď ještě ten třetí pilíř. My jsme vlastně viděli, co v těch uplynulých měsících vidíme, co fungovalo, co nefungovalo, co je zapotřebí zlepšit. A my chceme posílit programy, které se prokázaly jako dobré během krize, například program Rescue nebo Horizont Europe, Horizont Evropa. Také budeme mít zvláštní speciální zdravotnický program v rámci EU a chceme rovněž podpořit i naše partnery tím, že posílíme naše nástroje pro politiku sousedství, rozvoj, mezinárodní spolupráci a také předvstupní pomoc. Vážené poslankyně a poslanci, teď to řeknu jenom v kostce. Tak to vlastně vypadá tento nástroj. Zaměří se na to, kde, je, kde jsou největší potřeby a kde má také největší potenciál. Tento nástroj je krátkodobý a zaměřuje se na ty první roky po uh, nutné pro obnovu. Budou tam granty, budou tam také možné před, uh, využívat předfinancování. Už vlastně letos bude možné využít a bude se vycházet vlastně z různých finančních modelů a národních záruk. A nesmíme také zapomínat na to, že rozhodně nějak nezačínáme úplně od nuly, protože tento nástroj už, eh, už vlastně doplní ty záchranné sítě, o kterých bylo, o kterých bylo dohodnuto, to znamená finance které jsou z Evropské investiční banky, z Evropského mechanismu stability a eh, na čem se teda bylo už dohodnuto v Dubnu. A to celkově to vlastně bude ta reakce na, na všechny potřeby. Máme zde nové potřeby, nové zdroje, které máme v rozpočtu. Také potřebujeme eh, i spojit, eh, musíme to i propojit eh, se snahou chránit právní stát a naše základní hodnoty a musíme je to vlastně nástroj, je to jakási, je to, vzniklo z nouze, ale zároveň reaguje i na budoucnost. Aber in die Zukunft investieren und dienen muss. A nyní tedy solidarita mezi zeměmi bude takto posílena. A rovněž takto bude posílena solidarita mezi generacemi. Dámy a pánové, dříve nebo později vědci a výzkumníci naleznou vakcínu proti koronaviru, ale proti klimatickým změnám žádná vakcína neexistuje. A proto nyní musí Evropa investovat do čisté budoucnosti. Naše investice do znovu obnovní ekonomiky mají jistou cenu, což navýší dluhy. Ale když budeme takto myslet navýšovat dluhy, které budou muset splácet naše děti v budoucnu, tak musíme těmi penězi investovat do jejich budoucnosti, to znamená řešit klimatické změny a snižovat klimatickou zátěž a ne ji naopak zvyžovat. Proto tedy, až krize skončí, nesmíme se vrátit zpět k těm starým vzorcům, nesmíme investovat do znovu obnovení eh, ekonomiky, jakou jsme měli dříve ne. Musíme to použít proto, abychom vyložili novou, lepší ekonomiku, která bude čistější a která zajistí budoucnost našim dětem a dalším generacím. Dámy a pánové, Evropská unie sama nemůže vyřešit všechny problémy, které e, krize po sobě zanechá, ale bereme na sebe naši odpovědnost tím, že dnes vyrovnáváme zátěž mezi členskými státy a zároveň zajišťujeme, aby toto obrovské úsilí také bylo ku prospěchu mladé generace. A to je náš úkol. A já jsem pevně přesvědčena o tom, že spojená Evropa je na výši tohoto úkolu, ať žije Evropa. Děkuji paní von der Leyen a nyní si vyslechneme předsedy frakcí, pan Weber. Děkuji, Vždycky na začátku politických debat eh, zmiňuji technické otázky a tentokrát si hovořit o lidech, o bolesti lidí, o odvaze lidí, zdravotně zdravotních sestrách v Madridu, které se nakazily, když pomáhali pacientům, lékař Bergamonu, který přišel o život minulý týden. Jsou to lidé, kteří realizují dlouhé cesty, aby mohli pomáhat. Jsou to příklady hrdinů. To nejsou politici, ani manažeři, ani mediální hvězdy, jsou to lidé. Zdravotnický personál, který pomáhá milionům lidí a pomáhá v podstatě nám všem. A já vám z celého srdce děkuji, vám všem. Nemám slova, která bych mohl použít, abych vyjádřil opravdové díky. A teď je čas, abychom se ujeli kormidlami politice a EPP je připravena zhostit se ambiciozních cílů v rámci víceletého finančního rámce, v rámci eh, fondu obnovy. Pokud hovoříme o architektuře nového mechanismu, tak eh, my v EPP to vnímáme tak, že hlavním cílem je dosáhnout demokratického rozpočtu, to znamená rozpočtu, o kterém rozhodnou lidé, kteří jsou zastoupeni svými zástupci přítomnými zde v sále. Je to rozpočet Evropanů, rozpočet, který bude zohledňovat jejich potřeby. My chceme zpátky naše svrchovanost. O tom se hovořilo, když jsme hovořili o Brexitu. A to je úspěšné sdělení, které odráží jen nedostatek pocitu lidí, že jsou dostatečně přítomní v Evropě, takže nemá cenu říkat, že Brusel rozhoduje o fondu obnovy. Ne, tak toto nemůžeme pojímat, musíme to říkat jinak. Můj poslanec se podílí na rozhodování o fondu obnovy. Neexistuje rozpočet, který by nebyl zaštítěn legitimitou takto funguje evropský život, to slíbila Evropská komise, že to tak bude fungovat. A já bych řekl, že v tuto chvíli je třeba realizovat tato činy, tyto činy. A na adresu rady bych řekl, že v tuto chvíli instituce nemohou spolu vzájemně bojovat. V tuto chvíli je čas, aby všichni usilovali o jedině, a to je demokratická budoucnost. My to vnímáme tak, že lidi nezajímají postupy, zajímají je konkrétní projekty, konkrétní podpora a v duchu posledních týdnů se vyne takováto solidarita. My musíme v tuto chvíli pamatovat právě na ty, kteří naši solidaritu potřebují. To znamená dotčené regiony, mladí a další. Za posledních 12 let jsme zaznamenávali tento pocit, že je zde určitá ztracená generace. Mladí lidé, kteří jsou připraveni na profesi, kteří jsou dostatečně vzdělaní, ale nemají možnost uspět na trhu práce. Já bych chtěl, aby Evropa již v budoucnu nedovolila, abychom zde měli možnost zaznamenávat takovouto ztracenou generaci. Evropa musí dát mladé generaci prostor. A druhá věc, o které chci hovořit, to je upřímnost, co se týče víceletého finančního rámce. Musíme naplnit naše sliby, co jsme slíbili voličům. Ursula von der Leyen na to již narazila, když hovořila o budoucích investicích, o klimatických záležitostech, o investicích do výzkumu, o digitálních záležitostech, boji proti rakovině a v tuto chvíli boji proti koronaviru. To jsou činnosti, jim se dnes musíme věnovat a nesmíme zapomínat na regiony a zemědělce a na to chci upozornit. Musíme se ke všem stavět spravedlivě. Soudržnost, politika zemědělství, to jsou nástroje, kde ukazujeme potřebujeme solidaritu už v tuto chvíli v rámci Evropské unie a proto musíme i na tyto prostředky pamatovat. A ještě bych chtěla upozornit na jednu věc a to je, abychom pamatovali na přípravu na další krizové situace. Nemůžeme nikomu slíbit, že se v budoucnu vyhneme možným dalším pandemím. To slíbit nemůžeme, to se nám totiž podařit nemůže takto se zaručit, ale Evropa může být připravenější na případnou pandemii, na další krize. Musíme být flexibilní, mít nástroje, mít eh, kapacity, pokud by bylo třeba reagovat na takovou tu nečekanou situaci. Po krizi bychom rádi, aby Evropa byla sjednocená, spojená a všechny části ekonomiky se oživily. Nech, chceme, abychom v tuto chvíli již investovali do budoucna, budoucna našich mladých a po krizi bychom rádi byli schopni konstatovat, že z globálního hlediska je Evropa první která je z toho v takzvaně venku. To je ta, ten Šumanův okamžik, to je ta generace, o které hovoříme. Musíme být dostatečně motivovaní, musíme vykazovat odvahu. Odvahu takovou, jako vykazovali zdravotní sestry, lékaři. Měli bychom se držet jejich příkladu a jednat. Děkuji. Děkuji vám. A lei la parola. Gracias, eh, presidente. Pani García Pérez, děkuji, Pane předsedo, dámy a pánové, vážené kolegyně a vážení kolegyně, jsem velice vděčná, že s vámi dnes mohu diskutovat osobně. Za námi leží obtížné týdny v mnoha členských, či ve veškerých členských státech. Mnoho občanů přišlo o život, mnozí přišli o své rodinné příslušníky a mnoho občanů hledí do budoucna naplněno strachem. Bylo dobré, že parlament mohl odpovědným způsobem pokračovat ve své činnosti a pan předseda Soli projevil solidaritu a také zaměstnanci parlamentu eh, odvedli mm, velké úsilí. Jsme, eh, stojíme před historickou výzvou. Občané mají pocit, že jsou opuštěni, že jim nikdo nepomáhá a to je potom živná půda populismu a antidemokratismu. Proto je důležité, jaká rozhodnutí učiníme v příštích dnech a týdnech. Na radě spíše eh, panuje dojem, že oni si chtějí navzájem na sebe svalovat vinu, ale nakonec tam byl pozitivní signál. To je ten evropský plán obnovy, podpořený finančním plánem, tak, aby to mohlo být zapracováno do víceletého rámce. Nyní tedy je to na komisi a my doufáme, že Konike přijde se pře eh, ambiciozními návrhy. My, myslím, můžeme říct, že my jsme semknuti. Eh, parlament je ochoten se vzdát ideologických eh, odlišností a nacionálních a pracovat společně. Třeba, aby ten finanční plán pro obnovu Evropy byl součástí víceletého rámce a podléhal kontrolnímu právu parlamentu. Parlament musí spolu rozhodovat s radou. Dále chceme ambiciozní program, který bude udržitelný. Je třeba, aby byly prostředky použity pro udržitelnost. To od nás očekává společnost. Mladí lidé říkají, že není možné obětovat jejich budoucnost na oltář obnovy. Že takto nesmíme obětovat ten zelený díl. Ta iniciativa se mm, nazývá Renew Europe. Je třeba, abychom společně pracovali na Evropě, ale to není naše Evropa, ona nepatří nám. Musíme zapojit do obnovy veškeré energie, které vyvstávají a nesmíme nechat nikoho bez pomoci. Potřebujeme pomocnou síť pro ty obzvláště zranitelné skupiny. Musíme pracovat na spravedlivé digitální transformaci. To jsou velice nezbytná opatření a potřebujeme na ně minimálně dvě miliardy. To je obtížné, proto říkáme, je třeba navýšit vlastní zdroje na 2% a musí existovat eh, ty recovery bonds, ty dluhopisy pro obnovu. Musí to být půjčky, ne úvěry. Já jsem naslouchala paní von der Rallome. Naše frakce nepřipustí, aby evropský semestr ztračil ze, ze hledu důležité otázky, jako je udržitelnost, spravedlivnost, sociální práva musíme se poučit z minulosti, ale zároveň jednat tak, že budeme mít na mysli budoucnost. Proto se o, o, o, chci obrátit na komise a na radu. Máte před sebou důležité úkoly. Parlament je ochoten vás podpořit při zvládání těchto úkolů, tak abychom společně táhli za jeden pro vás, ale musíte být skutečně ambiciozní a musíte postavit společný zájem před zájmy národní a projevit kreativitu a odvahu pro Evropu. Předseda, děkuji. Pan Čolos președinte, domnule. Děkuji, pane předsedo. Vážený pane předsedo Micheli, vážená paní předsedkyně von der Leyenová, Robert Schuman řekl před 70 lety, že Evropa nebude eh, vytvořena pouze jen tak jednoduše, ale postupně a solidaritou. A teď po této krizi způsobené koronavirem máme zde pandemii a teď nás čeká ekonomická krize. Zkušenosti za posledních 70 let nám ukazují, že Evropa ale vždy eh, dokázala eh, jak si mm, překonat ty krize a z té krize, nebo cílem teď bude nejenom obnova ekonomiky, ale potřebujeme celou Evropu přestavit, potřebujeme mobilizovat nové zdroje a technologie. Neměli bychom se vracet zpět k té ekonomice, která zde byla, ale měli bychom vystavit úplně nové základy. Digitalizace, životní prostředí, eh, odvětví, jako je také zdravotnictví, to budou ty klíčové eh, oblasti. Musíme také předložit fond obnovy a fond záchrany, nebo plán záchrany pro miliony lidí, kteří přišli o práci nebo kteří stále teď přicházejí o práci a také zde máme firmy, které e, mají potíže, jsou zde podnikatelé, také přetížené zdravotnické systémy a určité odvětví, jako je třeba zemědělství, doprava nebo cestovní ruch, které jsou zvlášť zasaženy touto krizí. Tento plán obnovy musí být skutečně evropský a nesmí e, se nesmí zde být nějak reflektována nějaké, rozši- eh, zda je to východní nebo západní Evropa, zda je to eurozóna či nikoli. Zkrátka to musí být plán a mm, obnovy, musí to být demokratický akt, Evropský parlament, který je přímo eh, volen eh, občany, v tom také musí hrát svou roli. Nejedná se pouze o peníze, ale o společnou vizi. A Evropský parlament je právě také garantem konsistentnosti Musíme se vrátit co nejdříve k fungující ekonomice, ale ta musí mít také nové parametry. Mm, I celá společnost eh, se musí změnit. K tomu nám nepomohou pouze investice a příjemci tohoto programu musí pocítit ty dopady v reálné ekonomice. Lidé, kteří přišli o práci, nebo firmy, které jsou na pokraji bankrotu. Naše frakce podpoří pardon, naše frakce bude mm, ale bojovat eh, se všemi návrhy, které by poškodily budoucí víceletý finanční program. Nestačí pouze financovat eh, národní rozpočty, ale musíme mít také dost prostředků ve víceletých rozpočtech. Musí zde být stabilita, aby nedocházelo k nadměrnému tlaku na národní rozpočty. Za druhé, demokracie, práva jednotlivců a právní eh, stát eh, to jsou věci, o kterých se nemůže vyjednávat, to jsou pro nás naprosto zásadní eh, věci, pro naši frakci Renew. Nemůžeme stavět na extremismu nebo na populismu a nesmíme také ani eh, investovat, aniž bychom zároveň chránili naše hodnoty a svobodu a spravedlnost. Budeme v tom eh, stát ruku eh, v ruce, nesmíme se rozdělovat. Budeme také činit určité volby, ale já si myslím, že hm, ta volba je jediná, musíme postupovat společně, buďme odvážní jménem našich občanů protože mm, před rokem a půl přišli občané k eurovolbám eh, ve, v rekordním počtu. Musíme teď reagovat eh, odpovědně a kompetentně. Teď je, čas ukázat, že Evropský parlament má odvahu a že může splnit to, co přislíbil v předvolební kampani, když jsme eh, říkali občanům, můžete důvěřovat Evropě. A teď to musíme zrealizovat. Evropa musí být vystavěna na solidaritě, ne pouze na nějakých prohlášeních. Děkuji. Per Identità e democrazia, l'onorevole... Za skupinu ID pan Van der Schroeder. Milí kolegové, v Černobylu byla situace, že komunistická vláda se snažila zakrývat pravdu a pak nechtěla převzít odpovědnost. Vše popírala evropské země museli žadonit, prosit o to, aby dostali ochranné prostředky, obraceli se na Čínu s prozbami. Takže nyní se nám objevila Čína jako nové velmoc. Znamená to ovšem také manipulace a souvisí to také s naivitou západních politiků. Již nyní máme 164 miliard dodatečného dluhu a hrozí nám hospodářská kolonizace a e, to, že všude bude dominovat komunistická diktatura. Musíme nově nastavit náš vztah k Číně. Musíme chránit naše infrastruktury proti nepřátelskému převzetí či proti možné infiltraci. Nebuďte naivní, nebuďme slepí. Musíme reindustrializovat Evropu. Po této krizi nemůžeme dopustit, aby to bylo jako ve finanční krizi, že za vše zaplatí běžný občan. Musíme chránit pracovní místa a podniky proti čínským dovozům. Děkuji. Pan Šerdevan. A, a mě to nevadí, když mě nazýváte Martin Šerdevan. Milí kolegové, již tři měsíce zdravotní sestry, lékaři, pečovatelky, pokladnice, zametáči, popeláři, pracovníci Ubera, Dileva se snažili eh, zajistit eh, vlastně kontinuitu našich životů. A lidé projevili velkou solidaritu. Občané například pomáhají starým osobám, dávají potraviny, šijí roušky. To je celá řada iniciativ. Již tři měsíce tedy občané se chopili své zodpovědnosti a to odpovědným způsobem. A co během toho doby dělali evropský lídři? Já se tady obracím na Ljubiše a mně se líbilo, že si tady chtěl tu uh, solidární reakci, ale jak vypadá skutečnost? Podívejte se, co dělali hlavy států a vlád. Když měli zrealizovat tu solidaritu v finančním pránu, tak se jim to nelíbí, jsou velice zdrženliví, nechtějí to a izolují se do takové té logiky, každý se stará sám o sebe. Tady byla nadnášena vždy otázka solidarity takovým moralizujícím způsobem, jako kdyby byla Evropa rozdělena na dva tábory, na tábory těch počesníčenských států a ten druhý to byly ty hříšníci. Samozřejmě zpráva věcí veřejných v Řecku, v Itálii a ve Španělsku nebyla vždy bez chyby. Ale co dělaly nizozemské vlády jedna po sobě? Ty vedly skutečnou fiskální válku se zbytkem Evropy. A německá vláda zuby nechty hájila automobilový průmysl, který podváděl kde jenom mohl. A skandinávské orgány bankovního dohledu dovolily, aby se vytvořila největší síť praní peněz za posledních deset let a ve stejné době Řecko, Itálo a Španělsko převzali mnohem více, než měli větší podíl uprchlíků a tak vlastně Eh, ukázat, že hájí naše evropské obdoby. Je nepopiratelné, že prostě každý členský stát si může něco vyčítat, něco neudělal správně a každý členský stát zároveň přispěl naší společné prosperitě. Takže zanechme ty moralizující argumenty. Co je důležité? Co je nyní ve hře? Samotné raison d'être celé Evropské unie. A to je projekt, který začal před 70 lety právě solidaritou. A ta solidarita je motivována naším společným zájmem. Je důležité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 spoluobčanům, o to šlo. A samozřejmě nyní je také důležité, abychom dokázali čelit těm velkým globálním výzvám. Měli bychom tedy sami sestavit a zafinancovat a provést, zrealizovat naši společnou strategii ekonomické obnovy. A samozřejmě podle hesla každý k tomu přispěje podle svých schopností a každý eh, obdrží eh, podporu podle svých potřeb. Potřebujeme společnou fiskální spravedlnost eh, která vlastně potom pomůže splanit ten dluh, ten společný dluh, který si vezmeme. Sama my potřebujeme skutečný společný skok, jinak tu situaci nezvládneme. A pokud toto nezvládneme, tak to bude konec měnové unie a pak následně i Evropské unie. Evropský občané již udělali jaksi svůj podíl práce a nyní je to na vás, na evropských lídrech, abyste tedy odvedli ten kus práce, který potřebujete. Je to historická eh, výzva a pokud nebudete na výši této historické výzvy, tak vám to nikdy neodpustíme. Děkuji a nyní za konzervativní skupinu. Yes. Eh. Děkuji, pane předsedo, vážení kolegové. Když se ohlédnu na těch pár týdnů, co je za námi, tak eh, mám pocit, že Evropa nevykázala nějakou ohromnou koherentnost, ale můžeme to světu vynahradit v následujících krocích, když budeme hovořit o plánu oživení, o víceletém finančním rámci. Zítra parlament bude řešit strategii ekonomického plánu. Moje skupina tento plán podpoří. Je to hodně peněz, ale je to nutné, protože rozsah krize si vyžádá a zaslouží odpovídající rozpočtovou reakci. Já se domnívám, že často na eh, věc pohlížíme právě touto optikou, že je to hodně peněz, ale je to zcela zásadní pro boj s pandemí, pro boj s krizí, pro ekonomické oživení. O tom hovořila paní předsedkyně van der Leyenová, hovořila o podmínkách vnitřního trhu, které musíme nastavit. Ty budou sehrávat zcela zásadní roli při znovu nastartování ekonomického života a při boji proti nezaměstnanosti. Dále jsou zde investice, investice soukromé i veřejné. A myslím, že je na čase, abychom opustili tu myšlenku přísných pravidel, jak se počítají a nepočítají výdaje v rámci veřejných investic. To podle mého zdržovalo a brzdilo ekonomiku. Další velmi důležitou otázkou je potřeba ochrany investic. Zaznamenáváme skupiny investorů, kteří se jaksi připravují na jakousi obchodní válku, která by se podle nich měla dostavit. Myslím, že musíme dbát na to, aby nikdo nezneužil stávající krize, aby se naopak ne, nezhoršovala ta nejistota, kterou jsme zaznamenávali v posledních týdnech. Děkuji. Děkuji a prosím, pan Šidivo. Děkuji, pane předsedo. Tak špatná ten Filipův projev nebyl. Já bych eh, býval hm, tu černou větu z toho klidně mohl použít, ale není můj projev. Evropská unie stojí na křižovatce. Co udělá? Bude pokračovat v samozničujícím kurzu politiky úspor a stroskotá jako projekt? A nebo se s ní stane skutečná solidární společno, společenství 75 let po konci druhé světové války a 70 let po Šumanově deklaraci. E, já si myslím, že Evropská unie i bez viru čekala na to, že je třeba, e, aby nebo nyní, když je virus, tak chce vlastně evropská společnost jasný signál solidarity a co udělali vedoucí států. No, no, oni se hádali. A občané jsou ovšem ti první, kteří museli zaplatit za to, že ve veřejných službách se začaly vyplácet špatné platy, byly tam špatné pracovní podmínky a nedostatečná infrastruktura. Tito pracovníci a zaměněnci. Já bych jim chtěl poděkovat, pane Webere. Ty si zaslouží lepší pracovní a životní podmínky. Výsledek summitu Sice tady máme těch 240 miliard eur, to je evropský mechanismus stability, ale je, jsou to úvěry. A já se ptám, pane, paní van der co se tady potom udělá, až zase budou muset být dodržována ta pravidla pro dluhy? Co se uděláte, když ty státy si nyní vemou dluh a pak zase to bude hrozit nová dluhová krize? Doporučíte těm členským státům, aby škrtali ve zdravotnictví, v důchodech zdravotnictví, eh, aby privatizovali státní majetek a aby vlastně těm ještě ubírali prostředky, kteří již kvůli krizi hm, byly středem privatizace a šetření. Budete opět tedy eh, doporučovat, aby zase přestali investovat do veřejné infrastruktury, aby přestali eh, investovat do digitální transformace, do zeleného dílu. Já si myslím, že je nyní nutné, abychom konečně mm, přestal platit pak stability a růstu. Potřebujeme investiční ofenzívu a mm, musí se skoncovat s těmi privatizacemi a škrtání ve veřejných službách. Všichni si klademe otázku, jak by se nám mohlo tedy podařit ta obnova Evropy, jak společenská, tak hospodářská. Tady komise dostala ten nevděčný úkol od rady, aby mm, vymyslela kvadraturu kruhu, ale to přeci není geometrický úkol, to je politický úkol. Potřebujeme odvážný evropský rozpočet, který eh, bude se stávat jednak z mnohem vyšších příspěvků členských států a na druhé straně tam budou skutečné vlastní zdroje. Například evropská digitální daň nebo obšírná daň z finančních transakcí. A opakuji, například že by ti nejbohatší 1% evropských občanů a podniků prostě splatili nějakou zvláštní daň, musí se podílet na obnově společnosti. Namísto toho tady máme ten Recovery Fund, jak eh, moc peněz tam bude, zatím není jasné. Ty peníze pak budou buď dotace nebo úvěry, to jsem zcela nepochopil. Tak to tady budou poskytovány členským státům, ale pokud to budou úvěry, tak pak se poroste jejich zadluženost a tím poroste možnost dluhové krize v budoucnosti. Takže já si myslím, že by bylo nejít cestou těch eurobondů a pak by bylo vhodné, aby ECB přímo podporovala státní finance v eurozóně. V tomto parlamentu chybí odvaha jít touto cestou. Evropská unie se musí rozhodnout, zda chce pokračovat v politice úspor, anebo jít cestou solidarity. Má frakce zcela jasně rozhodla, že chceme jít společně s evropskými občany cestou solidarity. Děkuji vám za pozornost. Onorevole Castaldo, non iscritti, prego, a la parola. Děkuji za eh, zařazené pan Kastaldo. Děkuji za slovo. Děkuji, pane předsedo, vážené kolegyně a kolegové. Mm, jmenuje se to vlastně, je to k dispozici, ale mm, jakmile to využijete, pokud to nevyužijete, tak to vlastně nebude k dispozici potřebujeme eh, rychlou reakci a potřebujeme více než pouze kapku v moři. Já chápu, že je zde demokratická uh, volba propojit tuto pomoc s víceletým finančním rámcem, ale paní von der Leyenová, jak to tedy bude v praxi? Potřebujeme rozhodnutí. Myslím si, že ti, kteří jsou zasaženi nejvíce, ti to jsou ti, kteří, měli, kteří byli největší, eh, čiž, eh, kteří byli eh, čistí příjemci. A jak, je, jak to bude s těmi granty? protože musíme být v této fázi velice rychlí a musíme být smělí, stejně tak jako třeba lékaři, kteří dělají rychlá rozhodnutí a volby a zachraňují životy. Musíme tedy mm, nakonec, teď, teď je ta chvíle pravdy, abychom, to, mm, abychom pomohli. Děkuji. Děkuji, nakonec na to ještě zareaguje. Um, pan, pan Michel bude muset odejít, ale chtěl tedy ještě předtím... Děkuji, pane předsedo, já bych vám chtěla poděkovat tady za vaše vystoupení. Psala stručně první bod z mé strany ti nadstí utrhači, extrémisté, populisté, ti, kteří jsou demagogové v Evropě, nezávisle na tom, co říkají Evropská unie, to je něco, co přineslo bezprecedentní přidanou hodnotu, prosperitu, právo, svobody. A není možné, musíme neustále připomínat to, tyto naše společné evropské vymoženosti, nezávislé na egoismu a demagogii. Ale no, vy jste všichni říkali, že tady před námi je něco zcela nového to je odpovědnost celé jedné generaci. Musíme mít na výši této krize. Ano, pane Weber, já s vámi souhlasím. Nyní není na místě, abychom tady se ptali na dělat nějakou konkurenci legitimity. Evropské instituce jsou demokratické. Evropský parlament přímo reprezentuje evropské občany a členské státy jsou reprezentovány svými vládami, které samozřejmě potom se odpovídají svým eh, občanům. Takže tato legitimita tady je, měla by být respektována. Samozřejmě komise by musí být hybnou sílou motorem politiky, aby jak si podněcovala veškerou tu dynamiku eh, evropských debat. A já eh, Musím říct si, já tady nechci být nějaký sterilní boj mezi institucemi. Eh, ne, my potřebujeme si vyhnout rukávy a začít něco dělat, začít řešit ty věci, které máme na stole. Jakou nutnou částku potřebujeme pro ten recovery fond a pro ten vícelecí rámec, jakým způsobem můžeme eh, udělat nějaký politický kompromis, který bude eh, užitečný pro všem v Evropě. Jak se nám podaří zajistit digitální agendu a další? Problémy prostě nezmizely během krize. Musíme i nadále hm, také mít určitou naději a Evropa to ukazuje. Máme talenty, zdroje, inteligenci. Našimi hlavními zdroji jsou naši evropští občané. A my tedy musíme mít na výši této krizi. Je to naší odpovědností. A já jsem to, eh, musím říci, že eh, tento parlament je velice angažovaný, velice eh, se snaží, věnuje. Jsem velice rád, že mohl se této chopit, výzvy chopit společně s vámi a doufám, že budeme úspěšní. Děkuji. Děkuji. Děkuji a pokračuje rozprava pan Morešan Sigrid. Prosím, vážení kolegové, od počátku této krize Evropská unie pomáhala tam, kde to bylo potřeba. My jsme zprůchodňovali vše možné, co se týče zdravotnického materiálu, zdravotnických prostředků, zásobování regionů, zemí, kde byly tyto položky nejvíce potřeba. Eh, postarali jsme se o to, aby eh, evropské prostředky byly k dispozici. Evropská komise navrhovala dobré postupy parlament souhlasil. A v tuto chvíli se musíme postarat o to, jak dál. Všechny instituce se musí účastnit členové Evropského parlamentu přicházejí z různých částí Evropy. To znamená, že znají nejlépe situace v terénu, jsou v terénu blízko a my chceme, aby při práce na fondu oživení a fondu soudržnosti byl Evropský parlament maximálně angažován, protože se domníváme, že tím pádem bude fond oživení kvalitnější, lepší. Všichni eh, v tuto chvíli postupují stejně. Navrhují se rozpočty a parlament je schvaluje. My máme zde usnesení pěti politických eh, skupin. Je to ambiciozní a náročný plán, který se stává z různých grantů a půjček, což umožní reagovat přímo na místě. Nechceme zvyšovat zátěž a nápor pro členské státy. Chceme vypracovat dobrý plán, který se bude opírat o vlastní prostředky. My jsme připraveni pracovat právě tímto způsobem. Jsme připraveni i tímto způsobem uchopit víceletý finanční rámec. Nezapomínejme na priority, které jsme sledovali a které jsme se vytyčili ještě předtím, než začala krize. Děkuji vám. Děkuji kolegovi Murešanovi a nyní na minutu a půl kolega Ertuk. Prosím o mikrofon. Děkuji, pane předsedo. Vážená paní předsedkyně, kolegyně a kolegové, já bych také chtěl začít tím, že poděkuji poděkuji lék všem lékařům, pečovatelům, pečovatelkám a nezapomínejme také na ty rodiče, na veškeré rodiče v Evropě, které již celé měsíce pečují o své děti doma, musí je učit a ne všichni mají za domem zahradu 500 metrů čtvereční takže já děkuji také těmto dočům. Době sociálního odstupu je důležitější než kdy jinde. abychom se semknuli. Já vám děkuji, paní předsedkyně, za vaše cíle, které jste popsala. Myslím si, že bude nezvratné, aby členské státy poskytly mnohem více peněz, protože ty výzvy jsou bohužel mnohem větší. Škoda, že nás pan Michel již musel opustit. Takže potřebujeme minimálně 2% vlastních zdrojů. Nyní je důležité, aby ty cíle, které jste popsala, paní předsedkyně, byly zrealizovány prostřednictvím správných nástrojů. Vy jste hovořila o té digitalizaci, to je velice správné. Potřebujeme novou mobilitu, investice tam, kde je to smysluplné, například v umělé inteligenci. A také ještě jednou děkuji komisi je tu cestu, které už se nyní začala, je ty vaše pochyby, eh, ty pokyny postupně otevírat hranice, abychom podpořili cestovní ruch. Já si myslím, že to přispěle k tomu, že se nám podaří ty věci vylepšit a já vám tedy děkuji Děkuji všem. Děkuji a nyní slovo má kolega Garikano na dvě minuty. No, děkuji, děkuji, pane předsedo. Vážená paní von der Leinová, teď bojujeme s tím, abychom vymítili tuto pandemii, pandemii ale zároveň eh, čelíme obrovské ekonomické krizi, možná největší za posledních 100 let. Potřebujeme, abychom mobilizovali velké veřejné, finan, veřejné investice, ale bohužel evropské členské státy vlastně sebou vláčí určité břemeno, takže Evropa by měla reagovat na tuto výzvu a Evropa by měla předložit tento plán, já bych ho nazval Schumannův plán. Evropský parlament navrhuje, aby komise celkem připravila 2 biliony eh, jako balíček, aby tam byly také speciální dluhopisy, které by umožnily třeba financovat zdravotnictví, eh, zelenou dohodu a další priority našich občanů. Velká otázka zní, jak to tedy máme zafinancovat. Evropský parlament, pět frakcí Evropského parlamentu eh, navrhuje členským státům určitou dohodu, takovou my jim chceme říci, ano, my víme, že jste na tom také špatně, ale eh, tyto dlouhodobé půjčky by měly být zaplaceny z nových vlastních zdrojů. A to z čeho budou ty eh, nové vlastní zdroje? Budou to ti, kteří um, špatně eh, nebo kteří eh, podvádějí v daních nebo digitální eh, společnosti a nebo také ti, kteří jsou znečišťovateli. A toto je politicky proveditelné. Určitě, paní předsedkyně, uvidíte, že je to proveditelné být ambiciozní a mít tento ambiciozní plán. A pak to bude finančně proveditelné, protože naše občané chtějí kvalitní investiční nástroje. A je zde velká poptávka po takových investičních nástrojích. Před 70 lety řekl Robert Schuman, že Evropa se musí zhmotnit, musí to být konkrétní projekt a teď je právě chvíle, kdy musíme mít další ambiciozní krok, aby se Evropa pohnula vpřed. Děkuji. Děkuji kolegovi Garikanovi a nyní na minutu a půl kolegyně Donato. Děkuji, pane předsedo vlastní zdroje Evropské unie. Jsou eh, dalším zdrojem vedle například DPH eh, a dalších lobbysté to velice ovlivňují a Evropská centrální banka samozřejmě do toho také my nemáme eh, eh, žádné další vlastní broje. Vždy, když se zavedou nové vlastní zdroje, tak to podle mě povede k tomu, že budou zavedeny další daně pro ovčany. Bohužel tady není snaha toto nějakým způsobem zásadně řešit. Některé země již sami financí své vlastní ekonomiky a nechtějí nějaké sloučení svrchovaných eh, dluhů nebo ty takzvané euroobligace. Protože všechny tyto věci povedou k tomu, že země, které jsou již zadlužené, se zadluží ještě více a pak se celý ta zátěž rozdělí na občany. E, Evropská centrální banka nemůže sehrávat svoji roli, kterou by měla. To je ten problém jak chcete splácet takovéto dluhy, pokud si je někdo vezme. Vážený pane předsedo, kolegové, nemůžeme na evropské úrovni i nadále tady přicházet s nějakými slogany a není dělat nikdo z konkrétního. Měli bychom možná změnit mandát ECB, co se týče rozpočtu. Pokud tak neučiníme, tak nám zůstanou jenom ty krásná prohlášení a ty slogany a ten výsledek nebude mírný, ale nebude vůbec žádný. Děkuji vám. Děkuji a nyní pan Eichhout. Děkuji, pane předsedo, děkuji vám všem. Opět jsme si vyslechli, že je to bezprecedentní situace, hluboká krize, kterou jsme nikdy nezažili, ale teď je potřeba nabídnout řešení a velmi často Evropa příliš mnoho slibuje a málo toho dělá, pokud jde o solidaritu a zájemnou pomoc. A nemůžeme si dovolit udělat stejnou chybu znovu. Zd- zvláštné, pokud se něco odkládá a odkládá týden po týdnu, kdy se očekávání naopak zvyšují. My předpokládáme, že zde bude na stole plán a my povedeme naši cestu. Máme zde pět politických skupin z různých politických oblastí a na- navrhujeme, co navrhujeme. Podepsali to všichni všichni z Německa až po Rumunsko, Itálie, Španělsko, Nizozemsko. A to ukazuje, že jsme schopni překonat naše rozdíly, jsme schopni přijít s řešeními, která dávají smysl z politického hlediska i z ekonomického hlediska. A my v tuto chvíli navrhujeme dluhopisy. Dluhopisy s nimiž bychom mohli financovat fond oživení, obnovy a transformace. My se nechceme vrátit do původních kolejí, chceme dosáhnout oživení z vlastních prostředků. A to jsou vlastní prostředky, které pokryjí nejenom úroky, ale i celou splátku. Tak se hovoří o té, tom pravém Eh, poskytnutí vzájemných prostředků. Pokud se podíváte na všechny ty programy, které musíme demokraticky prověřit, tak my všichni říkáme, že to musí odpovídat předpokladům, jako je genderová rovnost, jako je pařížská dohoda, abychom všem ukázali, že ti, kteří byli nejvíce zasaženi, ať už jsou to chudí, ať už jsou to ženy, ať už jsou to zaměstnanci, ať už jsou to rodiny, všem ukázali, že jsme schopni se zhostit těchto cílů a pravidla Eh, státní podpory musí být rovněž také vyrovnána. Vy jste prodloužili v komisi eh, tento režim až do konce roku. To je špatný signál. Snažme se ty prostředky dát do jednoho společného fondu a na něm se potom snažme zapracovat tak, abychom dosáhli oživení ekonomiky. Děkuji vám. Děkuji kolegovi Eichhautovi a nyní kolega Financa na jednu minutu. No děkuji, pane předsedo, musíme eh, mluvit pravdu. Mnoho firm je v ruinách, máme zde velké sociální problémy a Evropská unie to je pouze taková slonovinová věž, kde se hovoří o nějakých eh, miliardách, o dvou miliardách, o třech miliardách, ale ty vlastně neexistují eh, Vlastně to, co nabízí ECB nebo Euroskupina, to je příliš málo a příliš pozdě. Pak je tam ještě mnoho kondicionalit v rámci ESM. Potřebujeme opravdu velký fond obnovy, musí být založen na grantech, zapomeňme na půjčky, které vedly k bankrotům v Evropě. Musí tam být také náhrady za národní příspěvky musíme mít příspěvky, které budou platit eh, internetoví giganti, kteří působí v Evropě a také to musí platit ti, kteří ne, neplní socio-environmentální eh, standardy v Evropě. Potřebujeme, aby po této krizi zde byla úplně nová Evropa, ne ta, která je založena na včerejších eh, politikách. Děkuji. Děkuji. A nyní na minutu a půl kolega Omáčí. Vážený pane předsedo, děkuji. nemůžeme se dost tady nehovořit o rozhodnutí a německého ústavního soudu, který se rozhodoval v závažné evropské otázce. To je velice závažné rozhodnutí. Žádný evropský národ nemůže akceptovat, že jiný členský stát neuznává evropské právo. Jak to tedy pak budoucnu vypadalo? Eh, pro každý akt legislativní, legislativní Evropské unie bychom museli čekat, za to budou ústavní soudy akceptovat. No tak to by byl skutečný začátek konce Unie, kolegové. Evropa potřebuje obrovský velký plán obnovy a solidarity, který se bude obrácet směrem ke kohezi. Také potřebuje centrální banku, skutečně evropskou a ne banku, která podléhá politickým příkazům, které vznikají v Berlíně. vlastně ten rozsudek byl před Evropskou radou a tím vlastně měl omozit možnosti, eh, eh, možnosti vyjednávání na radě. A Eh, sama eh, Angela Merková by měla nějakým způsobem skoncovat eh, s tou nejasnou situací. My tedy apelujeme na Evropskou radu, aby toto vyřešila a aby zajistila, že solidarita převládne a také koheze, tak jak to vlastně vyžadujeme v našem společném usnesení, které podpořím. Děkuji. Děkuji kolegovi Omaršímu. A nyní na minutu kolega on. Děkuji. V tuto chvíli je zde veliké riziko, že připravíme projekt, který nebude schopen nabídnout řešení. Řešení musí být eh, z ekonomického a sociálního hlediska životaschopné. Pokud se ekonomika oslabuje, tak se navyšuje dluh. Nicméně pokud se oslabuje oblast lidských práv, kdo za to zaplatí? Lidská práva jsou ohroženější v Evropské unii v dnešní době, než jak tomu bylo v minulosti. Stále ještě jsou političtí vězni, které je třeba okamžitě propustit. Julian Assange, mezi nimi i katalánští lídři. Amnesty International volá po propuštění George Sanchez a dalších. A tak se táže, zda má Evropská unie plán, jak zachránit demokracii v okamžiku, kdy je tato výrazně poškozena. Děkuji kolegovi Počtemonovi no, a nyní pan kolega Ferber na minutu a půl. Děkuji. Pane předsedo, milé kolegyně, milí kolegové, když si stavíte dům, tak asi nezačínáte tím, že budete přemýšlet o tom, jakou barvu by měly mít tašky na střeše, ale spíš se obrátíte na architekta, uděláte si takové základní eh, představy o tom domě, hlavně musí mít dobré základy. Já tady v debatě postrádám odpověď na otázku, co je vlastně ta evropská přidaná hodnota, kterou můžeme my poskytnout dotatečně k tomu, co právě mi začaly dělat členské státy, tak aby nakonec ty věci nebyly navzájem v rozporu, ale skutečně se k sobě hodily. To musí být naším prvním tématem. A druhým tématem musí být to, že se budeme zabývat otázkou, jaké proto zvolit vhodné nástroje. A říkám zcela otevřeně, já tady neslyším vůbec nic nového. Už mnoho let o těchto věcech hovoříme a nevedu si představit, že když si tady nyní zaměstnáme několik pár daňových úředníků na že tím zajistíme financování Evropské unie, takže prosím, buďme k sobě i upřímní. Daň z finančních transakcí, kterou členské státy nechtějí, alespoň mnoho z nich, prostě nemůže být solidní základ financování. Musíme k věcem přistupovat realisticky a kolegové, já mám pocit, že i v usnesení jde o to, jak můžeme co možná nejrychleji bez, podleč, bez podmínek poskytnout členským státům co možná nejvíce peněz. To přeci není skutečná odpověď na krizi, protože takto otevřeme sud, který se nám už nikdy nepodaří zavřít. Musí to časově omezené a tematicky jasně nastavené. A doufám, že bychom to měli to zítra tedy požadovat v usnesení. Děkuji. A nyní paní kolegyně Gardia Sabá Rubial. Děkuji, pane předsedo. Když jsme vyjednávali toto usnesení, tak eh, jsme zaznamenali celkem potíže, ale k dohodě jsme dospěli a proto děkuji všem za konstruktivní přístup při jednání. Opravdu se podařilo docílit společného cíle naplnit evropskou myšlenku pro záchranu lidských životů. Je to krátké usnesení, ale je to jasné sdělení. Sdělení na adresu rady. Parlament zvládl spojit stanoviska pěti politických skupin. To znamená, že rada musí udělat něco podobného. A já chci říci, nebojte se uvolnit velké prostředky. Nebojte se toho, protože parlament se za takový návrh postaví. Ambiciozní plán je, je to, co potřebujeme. Hovoříme zde o dvou trilionech euro pro stimulaci ekonomiky, pro transformaci ekonomického sociálního modelu, pro zavedení nového daňového systému. To je potřeba udělat brzy, ale zároveň kvalitně. Máme jenom jednu šanci, jenom jeden pokus a proto je třeba si vytvořit i jakýsi záložní plán. Nemůžeme si dovolit žádné mimořádné události, abychom najednou potom museli odsunout to nejdůležitější z cesty. To nás krize naučila. Nemůžeme dělat stejné chyby jako před krizi. Musíme udělat maximum pro to, abychom zachránili lidské životy a jejich živobytí. Je to nakonec všechno o těch... Děkuji mnohokrát a nyní na dvě minuty paní kolegyně Sežur, pan kolega ne, Děkuji, pane předsedo, milí kolegové. Já co se týče prezentace eh, komise těch návrhů, mně to připadá poněkud nedostatečné. Minulý eh, měsíc parlament široce podpořil eh, usnesení o reakci na COVID. My jsme tedy převzali odpovědnost a řekli jsme, že solidarita je zásadní podmínka pro to, aby Evropa byla na výši veškerých výzev a mohla tedy pomoci všem Evropanům. Tato solidarita je požadavkem a v tomto hemicyklu musím říct, že to usnesení bylo velice kvalitní, protože Evropský parlament naslouchal evropským občanům, protože přišel s jasnými řešeními. A já jsem v tom, co řekla paní předsedkyně, vůbec ne, nenašel to, co my vlastně jsme navrhovali v našem posledním usnesení. Ehm, my jsme to usnesení vlastně vytvořili na základě principu solidaritu. Rada se na tom také shodná, ale já bych tady připomněl jednu větu z Schumannovy deklarace. Evropa je záležitost solidarity, to ano, ale musí se jednat o solidaritu skutku. A solidarita v skutku, drazí přátelé, to znamená, že se podpoří také členské státy, které byly nejvíce zasaženy koronavirem, nezávisle na tom, co o tom říkají národní soudy já jsem eh, to takto pochopil, že solidarité to je to, že se obnoví eh, ekonomika, bude tam ta transformace, zelený díl, že se podpoří svrchovanost Evropy, solidarita skutků, to jsou také nové zdroje. A já jsem také, paní předsedkyně, vůbec od vás neslyšel nic, co hodláte učinit v oblasti vlastních zdrojů. A já chci říct se radě a komisi, prosím, musíte mít pevnou ruku. Uvidíme, jak se chovají naši kolegové národní, poslanci z Národní parlamentu a občané. My víme, že ty věci nejsou jasné, bude třeba pracovat na těch řešeních, ale my tady v hemicyklu také víme, že dějiny jsou neúprosným soudcem a velice často odhalují ty nedostatky i možné zrady. Děkuji kolegovi Sežurnému a Nyní kolega Kůz na jednu minutu. Děkuji, pane předsedo, dámy a pánové. Jestliže krice něco ukázala, tak je to to, že Evropská unie se nehodí na roli krizového manažera, eh, protože ty krizové oblasti byly omezené, takže to bylo na zemích a na regionech či okresech a my samozřejmě jsme dobře vládali tu krizi. A vy ale nyní chcete ty obrovské dopady krize eh, odstranit na evropské úrovni tím, že tam bude obrovské sumy peněz. Někteří kolegové eh, si myslí, že země by měly navýšit své příspěvky ne o 30%, ale o 100% HND, ale to nemůže být řešení situace to by automaticky vedlo k navýšení dluhů a to by bylo zátěž um, našich dětí mnohem větší. Paní Fordelem o tom hovořila. Pokud skutečně chcete naopak, aby jste prospěli našim dětem, tak se vyhněte eurobondům a udělejte všechno pro to, aby naše děti opět mohly chodit do škol. Děkuji za pořádnost, děkuji kolegovi Kůsovi a není kolega Andresen. Děkuji, jsme na začátku největší hospodářské krize od druhé světové války. Miliony Evropanů se bojí o svou existenci, svácí svoje pracovní místa, dostávají se do chudoby a nebo uh, onemocní. Korona nemá stejný dopad na všechny. Mnohem více dopadá na ty slabé a mnohem více eh, na jižní Evropu než na severní Evropu. Ale když se tady Evropa rozpadne v této krize, tak to oslabí nás všechny. Proto musíme jednat odhodlaně. Je dobře, že že tady v parlamentu ukazujeme, že dokážeme silné usnesení široce podpotřit potřebujeme nový plán, nesmíme tady vlastně zopakovat tu krizi eurozóny, potřebujeme investice a ne programy na úspory. Místo privatizací musíme investovat do zdravotnických systémů a místo toho, abychom dávali peníze těm, kteří znečišťují čistí prostředí, musíme to investovat do čisté infrastruktury a paní von der Leyen Nemáte nějak, nedělejte nějaké řešení, kdy, dáváte, kdy dáte peníze na dva roky a pak zase všechno se škrtáte. Tak to tu krizi nevyšeříte. Je to nyní na vás. Děkuji. Děkuji. A nyní pan kolega Šonka na jednu minutu. Pane předsedající, šanovní paní. Děkuji za slovo, pane předsedo. Děkuji, vážené kolegyně, vážení kolegové. Tato pandemické drama nám paradoxně pomáhá vpřed protože se můžeme zamyslet, jak eh, napravit to, co nefunguje v Evropě, to, co je špatné. Můžeme třeba teď eh, dobře bojovat eh, s různými daňovými problémy v Evropě. Také bychom se měli zamyslet nad systémem státní podpory, protože jsou zde obrovské rozdíly mezi jednotlivými zeměmi a proto tedy dochází k narušování e, našeho jednotného trhu. Také musíme už vymítit ty daňové ráje a také ty různé rabaty, ty různé slevy, protože to jsou vlastně právě e, možnosti, kde můžeme naopak čerpat peníze. Rovněž e, můžeme navrhovat granty a půjčky, ale neměli bychom zapomínat na politiku soudržnosti, na odvětví dopravy, na malé a střední podniky, na zemědělce, protože ti jsou také důležití a základem pro budoucí úspěch a obnovu. Děkuji. Děkuji kolegovi Šankomi a nyní na jednu minutu paní kolegyně Kundura. Děkuji, pane předsedo. Schumann před 70 lety řekl, že Evropa není něco, co můžeme vybudovat eh, najednou a pomocí eh, jednoduché infrastruktury, že ji můžeme vytvářet pomocí jednotlivých vymožeností, které vytvoří solidaritu skutků. Nyní jsme na křižovatce. Musíme se rozhodnout pro solidaritu, jinak jsme v nebezpečí, že veškeré vymoženosti posledních 70 let budou ohroženy. Nyní Tady ale se míchají různé zájmy, národní priority. Jde zejména o to, že se snaží prosazovat ti silnější a s tímto musíme skoncovat. Musíme předložit velkorysý plán obnovy a pomoci skutečně těm, kteří jsou zranitelní, kteří pomoc potřebují, a to bez nového zadlužování. Je třeba dát k dispozici dodatečné prostředky. Musíme zajistit to, aby nedošlo k situaci, že ti nejbohatší budou všem rozkazovat, co mají dělat. Skutečná demokracie, to je důležité a za, zapojení Evropského parlamentu do přijímání rozhodnutí, to je zásadní pro obnovu. Děkuji paní Kuntuře a nyní paní kolegyně Begin. Děkuji, pane předsedo, vážení kolegové. Eh, v tuto chvíli je potřeba se postarat o to, aby tento fond byl schopen zajistit financování na trhu, zajistit eh, cené papíry a zvládl uchopit více než miliardu euro a také, aby byl schopen zajišťovat eh, evropským podnikům granty, nejenom půjčky. Zároveň musí fungovat jako systém záruční pro všechny. Zároveň však je třeba zajistit, aby tomu všemu nepředcházelo dlouhé jednání. Myslím si, že rozpočet Unie musí být uspůsoben a odpovídat novým podmínkám. V tuto chvíli zde je nový ukazatel, nový koeficient COVID. A je třeba pro ty nejzasaženější oblasti na nějakou dobu navýšit rozpočet. Zároveň musíme zvýšit spolufinancování na 90 až 95 v případě, že to bude nutné. Pane předsedo, evropská historie nám vždycky ukazuje, že každá krize může být dobrým poučením. Je to 70 let od Šumanovy deklarace a my zde máme příležitost, možnost a dokonce bych řekla poctu eh, reagovat odpovídajícím způsobem pro blaho našich občanů. A to v zájmu sjednocení Evropy ukažme tedy světu, co jsme schopni společně zvládnout. Děkuji. Děkuji paní kolegyně Pekin a nyní na minutu a půl paní kolegyně Nýblerová. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Ehm, kolegyně, kolegové, korona a dopady, to je historická výzva a musí na ní zareagovat i nový víceletý finanční plán a samozřejmě hm, se musíme zaměřit i na obnovu. Tři poznámky. Jednak z důvodu krize nemůžeme zapomínat na budoucnost po koroně. Priority jako investice do výzkumu, do digitalizace, do transformace zeleného dílu, která se opře o inovace. Toto vše musí být speciálně zohledněno v novém rozpočtu navzdory a možná dokonce právě kvůli koroně. Samozřejmě je jasné, že obnova bude nějak propojena s novým rozpočtem a není, musíme zajistit, aby členské státy nevyužily ty peníze pro to, aby si zaplnili díly ve svých rozpočtech. Je třeba, aby ty peníze skutečně jak si dosáhly ekonomiku a občany a to musíme zajistit. A pak potřebujeme transparentnost a potřebujeme demokratické spoluhodovací právo toho parlamentu při užívání těch peněz. Já chápu ten impuls, že se chce, chcete jednat rychle, když je krize, flexibilně a rychle přijímat rozhodnutí. Ale právě v této situaci je obzvláště důležité, aby, když se jedná o tak obrovské částky, tak byla zajištěna demokratická role parlamentu, takže bude tedy spolu rozhodovat a také spolu rozhodovat o tom, jak se budou ty peníze používat. Proto já tedy apeluji na komisi a na radu, aby umožnil zapojení Evropského parlamentu eh, do této záležitosti, aby mohl spolu rozhodovat a spolu určovat i o tom využívání. Děkuji. A nyní kolega Fernandez. Děkuji, pane předsedo. Pane předsedo, komise měla předložit návrh na víceletý finanční rámec měla to učinit do 6. května. Ovšem to se nestalo. Nyní nám je řečeno, že až do konce měsíce nemáme čekat konečný návrh, tak už se trochu orientujeme. To je neakceptovatelné. Parlament přijal téměř jednomyslné usnesení které volá po společné odezvě, pro evropské odezvě na krizi, kdy parlament jednotně volá po fondu oživení ve výši 2 trilionů euro z prostředků společenství na přímé převody. A parlament rovněž také říká, na to chci upozornit, že komise by se měla zdržet kroků, kdy předkládá návrhy plné různých matoucích čísel, čísel, která nic neříkají, která nejsou něčím podložena. A tak říkám, prosím, nečekejte na radu, aby rada předkládala této sněmovně návrh. Evropský parlament je připraven podpořit komisi, až bude komise jednat s radou. Prosím, navažme na dobrou práci předchozího parlamentu i v tomto směru. Děkuji. Děkuji kolegovi Fernandesovi a nyní na dvě minuty kolega Ferhofstadt. Děkuji. Musím vám říct, že po vystoupení paní van der Leyen si v tuto chvíli říkám, že je to vlastně obdoba toho, na co jsme zvyklí. Já doufám, že tedy se pletu, ale zaznamenal jsem i první dokument, který rozeslala komise a mně to připadá jako něco, na co jsme zvyklí. To jsou to je to staré, dobré, známé, ano, je to to, e, jsou to ty koeficienty, ukazatele, to už jsme zaznamenali. Zde máme násobek 45. Ani Ježíš v Novém zákoně nebyl schopen něčeho takového dosáhnout, aby, aby eh, ti zlí byli postiženi něčím takovým, jako je násobek 45 a to je naprosto něco typického. Je to byrokracie, takhle to vždycky funguje. Staré, dobré známe a paní Fandelajenová nám to ukázala, že chce více záruk ze strany členských států. Potom hovoří o e, těch předběžných rozpočtech, ale to není možné, protože všechny členské státy budou zadlužené. To nejde takhle udělat. Nemůžete národní příspěvky navýšit a říci, potřebujeme více záruk v budoucnu to nejde. My potřebujeme nový finanční prostor, nov, nový objem. To není žádný vynález. Naposledy jsme se opírali také o vlastní prostředky, o cla, o DPH a tak dále. Teď tady máme digitální daň a další daně, daň proti znečišťování. A to jsou ty prostředky. Je to proto, že jsme Margaret Thatcherové dali ty slevy v 80. letech, takže musíme s tímhle přestat. Teď začínáme s normálním demokratickým financováním. Je potřeba zastavit tam ty postupy, určitě. A musíme vytvořit skutečné financování financování Evropské unie. Problém nespočívá až tolik v tom, kam ty prostředky nasměrovat. V politice je tohle úplně jednoduché vymyslet, kam ty prostředky půjdou, ale kde je vzít. A taky říkám, prosím, zítra naplánujte další jednání, protože tohle, co se zde představuje, je lepší. To, co představujeme. Děkuji Felegovi Ferhostatovi a nyní kolega Rinaldi na minutu a půl. Děkuji, pane předsedo. Tady bychom měli vytvořit velkou sílu a hájit se pandemii, ale eh, jak to třeba například bylo v krizi, co jsme tehdy udělali? Vytvořili jsme ESMu což nebylo zcela dobré řešení, neboť to vlastně penalizovalo celý systém, protože tam byl ten čistý systém včasného varování a tady si myslím, to není vhodné, potřebujeme mít záruky, celé to nefunguje a paní Jourová, místo předsedkyně komise, prohlásila, že 1.1.2021 je velice ambiciozní datum, proto aby to bylo vše funkce schopné. Jak to bude vypadat? Bude se potřebovat nějaké ty páky pana Junkera z roku 2013, ty miliardy eur, které jsme pak nikdy neviděli. Tady máme, myslím, velký problém, že řešení současné krize bude nějaká kopie ESMY tady v podstatě jenom ztrácíme cený čas a občané, ty jsou na kolenou a naše podniky taky. Potřebujeme mít dobré nástroje a to o smlouvy. Dříve než chcete zavádět nové nástroje, tak spíš byste měli mít odvahu měnit určité věci, například i úkol ECB. Děkuji, kolega Komo. Chers amis, vous le savez, nous le savons. Jistě to víte, rozpočtové otázky nejsou vždy otázky učení, vždy je tam ten politický charakter a v dobách krize rozpočtové otázky jsou samozřejmě naprosto zásadní a eh, určují vše ostatní. Pandemie. Co nám svazuje ruce? To, že nemáme vlastní zdroje, jakožto Evropa proto nemůžeme nic dělat. A pokud nebudeme mít příjmy, nebudeme moci nic dělat. Že žádný jiný parlament by vlastně ne, akceptoval eh, takovýto nedostatek demokracie. My bychom měli mít fiskální a rozpočtový nástroj, ale skutečný, skutečné vlastní zdroje, tak abychom se politicky mohli vyzbrojit pro další výzvy, klima, sociální krize a nutná transformace naší ekonomiky. Potřebujeme vlastní zdroje, abychom mohli eh, financovat ten plán obnovy a, a také proto, abychom mohli zavést fiskální spravedlnost tím, že zdaníme finanční transakce a také uhlík. Evropská unie musí nalézt nějaké prostředky pro to, aby mohla financovat mm, solidárně spravedlivou transformaci, ale to bez vlastních zdrojů nepůjde. Děkuji kolegovi Komo. A nyní na jednu minutu kolega Zambacky. Děkuji, ви, уважаеми господин председател, уважаеми господин комисар, уважаеми Děkuji, děkuji. Děkuji za slovo, děkuji pane komisaři Kožený. Eh, kolegyně, kolegové, je pravda, že tato krize způsobená koronavirem si bude žádat restrukturalizaci víceletého finančního rámce, ale naše frakce se domnívá, že by to nemělo být na úkor jiným eh, výdajům. Slyšíme zde různé zvláštní nápady, třeba daň z finančních transakcí. My bychom spíše chtěli snížit byrokracii na národní i evropské úrovni. Pak, jsou zde, pak je zde do, ta zelená dohoda, eh, balíček mobility, ale toto všechno právě zničí eh, situaci v Evropě. Zelená dohoda, to je vlastně pouze něco, co je zajímavé pro Čínu, protože bude docházet k relokacím firem do Číny. My bychom proti tomu měli bojovat. Eh, měli bychom usnadnit eh, občanům život. Neměli bychom se zamýšlet nad takovými zvláštními návrhy, jako je zelená dohoda. Nevím, proč se opravdu eh, navíc bojíte obvinit Čínu z toho, že může za šíření viru. Děkuji. Děkuji kolegovi Sambackému a nyní na jednu minutu kolega Botinga. Děkuji. Děkuji za slovo. Ano, je pravda, že potřebujeme peníze a potřebujeme investice, ale nakonec to tedy někdo musí zaplatit a tomu musíme věnovat pozornost. Mám ale dobré zprávy. Já vím, kde v Evropě máme peníze a nemusíme eh, ani žádat německé uh, firmy a německé ta, ta, daňové poplatníky aby zaplatili něco za Itálii. Máme zde Berna, Arnold, Breton, 70 miliard eur co s tím všechno uděláme? Ortega 50 miliard. Jsou zde také třeba, jste akcionář eh, Lufthansa. Mm, ty peníze jsou v Evropě a mm, měla byste být opravdu speciální korona dáň pro milionáře, kteří to ani nepocítí a přitom to lidem vlastně velice pomůže. Na co čekáme? Děkuji a nyní na minutu a půl kolega Comino ah, Leveres. Děkuji, pane předsedo. Děkuji. Tato krize nastartovala velikou debatu ohledně víceletého finančního rámce a jeho podoby. Komise předložila návrh a nejde už v tuto chvíli pouze eh, a jen o návrh komise. Jsou to spíše debaty o tom, z čeho se pořídí ty prostředky, a jakým způsobem uchopíme otázku těch takzvaných dluhopisů. Tím způsobem se v tuto chvíli bavíme o dvou procentech, předtím se hovořilo o jednom procentu hrubého národního důchodu, v tuto chvíli už hovoříme o dvou procentech, ale ta debata je skutečně zásadní. Jak Evropská komise pořídí tento rozpočet. My totiž od vás v tuto chvíli slyšíme ty stejné mantry jako v minulosti. Ehm, teď se v tuto chvíli hovoří o daňových příjmech, nejenom o příjmech ze cla či DPH, ale z výnosů z dalších daní, které mohou zmírnit nerovnosti. To je daňové zatížení, které na národní úrovni již funguje. A koronavirová krize otevřela další možnosti. Možnosti, které v minulosti byly vždy jaksi uh, eh, odsunuty do pozadí. A v tuto chvíli si myslím, že bychom je měli znovu otevřít a aktivovat. Děkuji kolegovi a nyní je minuta a půl kolega Deli. Děkuji, pane předsedo. Pénzügyi keret kulcsfontosságú szerepet játszik gazdaságai. Co se týče příštího víceletého rámce, tady se domnívám, že se hraje zásadní klíčovou roli pro obnovu ekonomiky. Musíme tedy postupovat velice ambiciozně, když ho budeme vytvářet. Nyní v krizi se musíme zaměřit na to, abychom poskytli eh, nebo abychom eh, ten fond pro obnovu Mm, udělali akceschopným, tak jak to navrhla Evropská komise, ale paralelně k tomu musíme také posílit politiku koheze a také zemědělství. Všechny členské státy takto získají pro ně to bude dobré. Co se týče kohezních prostředků, musíme i nadále postupovat s flexibilním způsobem, zejména v těch prvních letech nového rámce. Pro mě jakožto maďarského poslance je velice důležité, aby ty subvence se spravedlivě rozdělily mezi všechny členské státy. Eh, Maďarsko mělo během posledních let eh, růst, hospodářský růst ve výši 5%. Jsme schopni zmobilizovat mnoho prostředků takže si vedeme dobře i v otázce obnovy. A byl bych velice rád, kdyby chom i mohli, abychom mohli i nadále hm, se snažit o to, a taky toho dosáhnout, aby dotace mezi členskými státy se rozdělovaly spravedlivým způsobem. Naším hlavním cílem musí být, aby podporu dostali všechny členské státy. Děkuji a nyní na minutu kolega Tanu. Děkuji, pane předsedo. Po období karantény se lidi vypravují ven, ale jak je to nejlepší realizovat. Krize nám totiž ukázala, že problém jedné země představuje problém pro další země a v tuto chvíli je už na místě jednat společně, zájemně se podpořit, aby z těchto řešení těžila každá země. Proto je tohle naše usnesení tak kvalitní. Nejde o zisk, ale o udržitelnou obnovu. Potřebujeme takovou legislativu, která by zajistila, že veškeré investice, které půjdou z fondu obnovy, nebudou nikomu škodit. A ukazuje se, že je třeba také řešit otázku eh, daňové zátěže, daňových úniků v Evropské unii. I na to se musíme více zaměřit a musíme apelovat na to, aby ty největší podniky se o to všechno zasadily maximálně a nejvíce. Děkuji. Děkuji. A není na jednom to kolega Kerner. Pane předsedo, milí kolegové, milé kolegyně, je důležité, abychom v této krizi poskytli společnou evropskou reakci. Proto je důležité, abychom měli silný víceleční rámec a abychom měli obnovu. A je třeba dbát na to, aby jsme posílili i samotný víceletý finanční rámec a aby ty programy, které mají evropskou hodnotu, byly také posíleny, aby nešlo v pouze vše jenom do té obnovy. Také e, se musíme e, zamyslet nad tím, kam půjdou ty obrovské sumy peněz, jak e, se tedy budou vydávat. Tady vidíme v této krizi, jak velmi nám pomohla digitalizace digitalizace, jak nás posílila a proto si myslím, že bychom měli vyslat jasný velký impuls směrem do digitalizace, abychom z této krize vyšli konkurenceschopnější. Ovšem, nedomnívám se, že nám pomohou nové daně. Právě v této krizi je to pro evropskou ekonomiku jed. I digitální daň povede pouze k tomu, že e, američané zareagují a zavede nová nová cla, takže to nám nepomůže, to není cesta z krize. Je jasné, že potřebujeme rozpočet, který bude investovat do budoucnosti a potřebujeme rozpočet, který skutečně dá peníze pouze těm, kteří dodržují zásady právního státu. Děkuji, děkuji kolegovi Kernerovi. A na jednu minutu má nyní slovo kolega Mariany. Děkuji. Nyní jsme tedy tady eh, v roce 2020, víme, jak vypadá situace. Bel, Alsasko, Belgie, Španělsko. A Evropané očekávají hlas Evropy 24. dubna eh, Rada dospěla k názoru, říkal to Charles Michel, jsme rádi, že máme společnou cestu pro obnovu. Tato prohlášení asi není úplně vhodné, když všude máme chudobu, nezaměstnanost a není tady žádný seriózní plán obnovy. Ty peníze pro tu obnovu je eh, pravděpodobně nedostatečná, není tady hlavně nějaký jasný program komise, jak se ty peníze použijí. Co tedy budeme dělat? Je tady nějaký speciální fond, který tam bude mít další byrokracii ve své správě. Někteří ho jistě využijí, ale pravděpodobně ne všichni protože nebude nutně flexibilní bude mít nedostatky, protože byl narýsován ve stejném duchu, který formoval Evropskou unii celá léta v rámci e, zásady technokracie. Děkuji kolegovi Marianimu a nyní kolegyně H. na jednu minutu. Milé kolegyně a milí kolegové, při obnově po koronavirové krizi nyní nejde o to, abychom dávali peníze do starých struktur, e, a to ani e, co se týče koronavirové krize, ani co se týče klimatické krize. Musíme si počínat chytře. Potřebujeme silný VFR a silný plán obnovy. Potřebujeme zelený díl jakožto základ naší činnosti. Tady vidíme, jak jsme náchylní, když eh, máme to hospodářství nastavené tak, jak máme. A tady mi nejde pouze o automobilky a letecké společnosti, ale o mnoho těch malých a středních podniků. Nyní to musíme využít, zaměřit se na cirkulární ekonomiku, na efektivitu zdrojí. Potřebujeme strategii pro dekarbonizaci a neutrální klimaticky neutrální ekonomiku a také samozřejmě ta strategie musí být sociálně nastavená, aby podpořila občany. Nyní můžeme skutečně vyslat důležité podněty pro to, abychom měli udržitelnou konkurenceschopnou ekonomiku v Evropě. Pokud se nám to pořídí, tak z té krize skutečně ještě vyjdeme s úspěchem, uděláme z ní to nejlepší. Děkuji. Kolega Kucmiuk. Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážený pane komisaři, dovolte mi čtyři komentáře. Nejprve bych chtěl zdůraznit velmi silně, že musíme i nadále pokračovat s politikou soudržnosti, protože to je nejúčinnější způsob, jak eh, zasypat ty příkopy mezi jednotlivými zeměmi a regiony. Za druhé, společná zemědělská politika a naši zemědělci dokázali zajistit dostatek potravin i během této krize, takže musíme i nadále pokračovat se společnou zemědělskou politikou a měli bychom ji posílit dalšími prostředky, protože zemědělci budou mít další závazky. Za třetí, ten mm, fond obnovy musí vycházet Eh, z principu poskytování dotací, nikoli půjček, protože mnoho zemí, zejména eh, v Jižní Evropě, si zkrátka nemůže dovolit dále se zadlužovat. A čtvrtý komentář, vítáme návrhy komise, které se týkají státní podpory pro členské země. Tato pomoc je však velmi diferenciovaná, takže narušuje jednotný trh, činí tak problémy. Děkuji kolegovi Kučmenkovi a nyní na minuta a půl paní kolegyně Moceraty. Gracias, president. Děkuji. A děkuji vám, pane předsedo, vážení kolegové. Před tolika lety Schumann založil Unii a zrušil to, co nás tehdy rozdělovalo. Teď je naším nepřítelem virus. Ale ne všechno se daří, ale my jsme se poučili z svých chyb a naše ideologické a další bariéry se nám snaží, daří bo, bořit. Je to unie, ne rozdělení a to je hlavní sdělení, které bychom chtěli v tuto chvíli vyslat na adresu komise a rady. My soucítíme s těmi tisíci lidmi, kteří trpí, protože o někoho přišli. Soucítíme s nimi, jejich bolesti i naší bolesti a proto je třeba v tuto chvíli pamatovat na to, že je třeba ochránit úplně všechny a podpořit úplně všechny prostřednictvím evropských fondů. To znamená, žádný Evropan nemůže stát opodál. Tahle naše politika musí dosáhnout toho, že se podaří znovu vybudovat celou Evropu. Evropu, která bude vybavená pro život v 21. století. A my musíme industrializaci a transformaci, digitální transformaci, zemědělskou transformaci uspíšit. Musíme uspíšit i všechno, co se děje na poli cestovního ruchu a zdravotnictví a nezapomínejme ani na otázku solidarity a nerovnosti. Můžeme být hrdí na to, že jsme součástí Evropské unie, která vznikla před 70 lety. Byl Schumann tak statečný. Buďme stateční v tuto chvíli i my. Děkuji. Jako- Děkuji a nyní na jednu minutu kolega Benifej. Mikro, mikro, mikro. No, mikro, mikro. Děkuji. Při, při této příležitosti. Já už využiji této příležitosti a řeknu, že Evropská unie se nezasekla na eh, vyjednávání o společném postupu. Jednal a konal každý eh, stát zvlášť, ale v tuto chvíli hovoříme o jasném signálu celému světu, že Evropa zde je, Evropa je jednotná, svobodná a stojí se za svými politickými hodnotami. Bohužel však Evropa s tímto sdělením vystupuje příliš pozdě. V tuto chvíli potřebujeme stovky miliard na granty pro ty, kteří to potřebují. Nejde jenom o otázku solidarity, o zachování solidarity, ale i o budoucnost jako takovou. Pokud se zhroutí společný trh, pokud se celé ty řetězce rozpadnou, rozpojí, nebude z toho těžit nikdo. Musíme být jednotní. Jenom jednota nám pomůže najít společnou cestu. Musíme se opírat o naše společné principy. Děkuji a na jednu minutu kolega Šastel. Pane předsedo, vážení kolegové na Evropský parlament, by měl být aktér procesu socioekonomické obnovy a vyjednávání víceletého finančního rámce, který musí být solidní v tomto kontextu obrovské ekonomické krize. Víceletý rámec musí být ambiciozní, důvěryhodný a solidární solidární a proto mě musí být obsaženy nové vlastní zdroje a musí být schopen eh, dělat společné investice, měl by být financován čerstvými penězi prostřednictvím těch recovery bonds, které budou eh, garantovány Evropskou unii a musí to být spravedlivé eh, vyvážení mezi půjčkami a dotasemi. Nyní můžeme nastavit novou ekonomickou trajektorii, která se zaměří na udržitelnou ekonomiky, eh, naši svrchovanost a zajistí naše strategické zájmy. Samozřejmě jsou tady také klimatické výzvy a strategická reindustrializace více než kdy jindy nyní je naprosto zásadní, abychom vytvořili podmínky pro udržitelnou Evropu, která bude odolná a solidární. Děkuji kolegovi Šastelovi a nyní na minutu a půl kolegyně Tovalieri. Grazie. Děkuji vám. Ano, děkuji. Italové jsou velice zklamáni tím, jaké opatření Evropa předložila na zmírnění dopadů covidové krize. Mm, Ta opatření jsou navíc riskantní pro naši zemi, protože nezapomínejme, že jaké jsou, že my jsme vlastně čistým přispěvatelem, takže by nám chyběly zdroje. Tento plán obnovy je zajímavý, ale není příliš jistý. Vychází z evropského rozpočtu a my víme, že ty peníze se k nám nedostanou dříve než příští rok a to bude příliš pozdě. Potřebujeme nějaké prostředky okamžitě a určitě ne jako ve formě úvěru, protože pokud půjčíte peníze někomu, o kom víte, že vám to nebude schopen splatit, tak to je spíše takový oportunismus, než nějaká skutečná pomoc. Také chci hovořit o evropském mechanismu eh, stability. Ten má vycházet z kondicionality, ale musíme si ujasnit, že to potřebujeme skutečně černé na bílém, protože pravdou je, že evropský mechanismus, eh, eh, evropský mechanismus stability bude chtít opět, aby se to všechno splatilo. To znamená, že se budou muset třeba krátit výdaje na zdravotnictví. Nechceme se opět eh, za pár let dostat do stejné situace, kdy se nakonec budou zase všichni omlouvat, že musí přijít uh, úsporná opatření a budou muset škrtat, jako řekl. Tovalieri. Děkuji kolegní Tovalieri. A nyní na minutu kolega Urtasun. Gracias, presidente. Europa se encuentra en una encrucijada histórica. Děkuji, pane předsedo. V tuto chvíli jsme na křižovatce. Jako Evropská unie jsme se odstli na křižovatce. Buď tu krizi vyřešíme, anebo jsme úplně zbyteční nemůžeme zlikvidovat evropský projekt, který se celá generace budoval. A navíc není v tuto chvíli ani okamžik na to, abychom byli takto rozděleni, roztříštěni, abychom se rozdělovali na Evropany, kteří mají určité představy na jiné Evropany, kteří jsou cyničtí. Takováhle debata v tuto chvíli nemůže probíhat. Musíme poskytnout fond pro oživení a rekonstrukci ekonomiky. Nemůžeme zatížit členské státy dalšími dluhy. Musíme zprůchodnit systém, který umožní splácení jistiny i úroku já se nedomnívám, že jsme si zde vyslechli jakékoliv vysvětlení na toto téma. Vypadá to jako nějaký soukromý záhadný plán oživení. Paní předsedkyně, prosím, eh, ujměte se této historické příležitosti. Děkuji. Děkuji a nyní na minutu kolega Royalies. Děkuji, pane předsedo to, co řekli všichni o víceletém finančním rámci a o tom fondu obnovy, já s tím nemohu souhlasit. E, samozřejmě, že ta koronavirová krize si žádá solidaritu. Musíme prostředky využívat e, zaměřenějším způsobem, ale my vlastně zde žádáme velké navýšení rozpočtu, nové evropské daně, také i e, další zadlužování. To je vlastně další transferová unie. Nakonec se vlastně ty transfery úplně vymknou z ruky. Evropská unie e, se zbavila možnosti e, vlastně, aby jednotlivé země devaluovaly e, svou měnu, což je velice dobrý způsob. Takže možná by bylo nejlepší, aby se každá země vrátila ke své vlastní měně. Já bych chtěl požádat komisi, aby se na tou možností zamyslela a aby o tom eh, skutečně diskutovali. Myslím si, že by to bylo rozumné řešení. Rozumnější než ty návrhy, které máme na stole. Děkuji a nyní na minutu a půl kolega Bellamy, vážený pane předsedo. Veškerá krize vždy odhaluje určité věci a tato krize byla stejná. A Evropská unie z této zkušenosti vychází, že je jasné, jak je křehká. Je třeba, abychom dnes reagovali. A proto potřebujeme být solidární. Ale my tady hovoříme o rozpočtu a o plánu pro obnovu. Měli bychom se ale ptát na ty hlavní věci, než tady, my tady jak si kouzlíme s těmi čísly, ale my se musíme zamyslet nad tím, čemu by ty peníze mohly posloužit, kde je skutečně potřebují, jak můžeme být užiteční. Já bych si rád tuto otázku eh, položila, třeba abychom reagovali rychle. A my často tady hovoříme stále o tom víceletém rávci, ale my jsme tady v urgentní situaci. Jaký šéf podniku eh, momentálně si chce udělat strategický plán na sedm let, když jsme v totální zmatku chaosu, která vytvořila tato krize eh, evropské ekonomice. A proto já si myslím, že my bychom zítra měli vytvořit jinou Ruskou unii, která také poskytne reakci na globalizaci. Musíme vytvořit Evropy, kdy znovu budeme moci vyrábět to, co potřebujeme, vytvořit si Evropu, kde bude možné pro ty členské státy <laughs> dávat eh, ochranné roušky a respirátory svým zdravotnickému personálu. To tedy já očekávám a to je obrovská výzva pro budoucnost celé Evropy. Já doufám, že budeme navýšit této výzvy. Děkuji vám. Děkuji kolegovi Pilami a nyní na jednu minutu paní kolegyně Van Bremt. Ehm, Děkuji, pane předsedo. Jedna věc mě poněkud překvapila v této mimořádné krizi. Překvapila mě ta obrovská solidarita mezi lidmi. A je to solidarita, která se musí promítnout i do politiky Evropské unie, do plánu oživení. Solidarita znamená, že se podíváme jak na ekologickou spravedlnost, tak sociální spravedlnost. Vše budeme vnímat a musíme se opírat i o pilíř sociálních práv, o zelenou dohodu. To je ohromný investiční plán, který se zde připravuje a musíme zajistit a nakonec tento parlament potom volá aby byl tento plán dostatečně finančně podepřen, aby byl podepřen eurodluhopisy, nebo ať už tomu říkáme jakkoliv, ale musí to být rozpočet spravedlivý. Děkuji. Jako Děkuji. A nyní kolega Torvalds na jednu minutu. Eh, Tack så mycket, herr eh, talman. Under de senaste Děkuji, děkuji. Během posledních měsíců a týdnů eh, jsme měli velké obavy o evropskou solidaritu. Eh, podívejme jsme na to, jak jsme přistupovali k problému. Ten způsob nebyl dobrý. A již to tady dnes bylo řečeno. O čem vlastně dnes hovoříme? To je velikost rozpočtu. A to spravedlé rozdělení zátěže a úkolů. Nezapomínáme na to, že evropský rozpočet, který je 30 krát větší než například bulharský, není skutečně solidární. Pokud není to prostě eh, solidární vůči malým zemím. Co potřebujeme? Potřebujeme vytvořit nutně vlastní zdroje. To je asi jediný způsob, jak můžeme lepším způsobem zvládat takovéto krize, kterou prožíváme, jako ta, kterou prožíváme dnes. Děkuji kolegovi Torvalcovi a nyní na minutu kolega Olivie. Děkuji, pane předsedo. Já bych tady nanesl takové tabu parlamentu. To je rozhodnutí Německého ústavního soudu z 5. který říká, že ECB by se měla přijmout na rozhodnutí, co se týče evropský, tomu, jak přistupuje při nakupování evropských dluhů. Já bych chtěl jenom připomenout tu zásadu eh, to, toho, kterou přináší toto rozhodnutí. Je to vlastně takové ultimátum, samozřejmě je tam jistá historická tradice a e, ty soudci z Karlsruhe byli vlastně takovými e, takovými oznamovateli svrchovatelnosti. Německo je federální stát, ale komise to nezohlednila a mechanicky řekla, že samozřejmě evropské právo je nadřazeno národnímu právu a jako kdyby vlastně to bylo jedno, jedna věc, která je jediná věc, jak se tedy Evropská unie chová při krizích. Ono to připomíná, jak kdyby někdo se tedy plnou rychlostí řítil po nějaké dálnici a vůbec vůbec nedával pozor na nějaké výstražné náoznámení či nápisy. Děkuji panu Olivierovi a nyní paní Jíze. Děkuji, pane předsedo. Kolegové, já silně vítám skutečnost, že eh, je zde velká snaha přeměnit tuto krizi v příležitost a také zaručit to, že ty nejtíže, nejhůře postižené země budou mít šanci obnovit svou ekonomiku. Ale myslím si, že tak eh, spousta pol, polovina naší populace, která byla také zasažena, nedostane pomoc. Jsou to zejména ženy, které pracují právě v těch odvětvích, které jsou zasaženy nejvíce. Ale když hovoříme o ekonomice, tak přemýšlíme o investicích, o digitalizaci, o infrastrukturách, to je v pořádku, ale zároveň to, je, to jsou obory, kde ženy mají velice malý podíl. Takže mm, ženy se musely vlastně zastoupit zavřené školy, musely se starat o děti. Takže paní předsedkyně von der Leyenová, já s vámi počítám, ženy na vás upírají své zraky. Musíte také zařídit to, že tento fond bude přinášet dobrou budoucnost jak mužům, tak ale i ženám. Děkuji. Děkuji. A nyní na jednu minutu kolegyně Zalevská. E, Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, již někdo v sále říkal, že jsme se odstli v na historické křižovatce. Je to historický okamžik. Myslím, že poslední možnost prokázat, že Schumannovy myšlenky byly důvodné, že měly své opodstatnění. My můžeme teď ukázat občanům, že jsme zde opravdu k něčemu. Nemůžeme jim říct, že to bude za rok, za pět let, za dvacet let tady budeme a budeme konat. Tohle říct nemůžeme, takový signál vyslat nemůžeme. Jak tedy říct lidem, těm, kteří jsou třeba na okraji Paříže a nemají ani co jíst? Jak jim tohle sdělit? Kdo z nás by si dovolil jim říct něco podobného? Co ti, kteří nemají práci, přišli o práci nebo mají práci, která není smluvně podchycena, tudíž o práce mohou přijít. My musíme v tuto chvíli podpořit občany, to, to je ta solidarita, na kterou se čeká. Vše musíme uspůsobit tomuto zájmu a prosím, nežádejte po občanech, aby přišli s více penězmi. Musíme je najít sami z vlastních prostředků. Děkuji. A nyní na minutu a půl kolegyně Spiraky. Děkuji pane předsedo, dobré, pane místo předsedo Ševčovičovi. Paní von der Leyen tady na, v plénu představila nový fond pro obnovu. To nás naplňuje nadějí. Jedná se o investiční fond na základě zelené dohody toho Green Dealu, který může být nastaven podle potřeb členského státu. Je to nový nástroj. Trochu jsme na něm čekali, ale nemůže vést k dalšímu zadlužování zemí, jako mé země Řecka. Řecko již jednou velice trpělo druhové u krizí a kvůli této krizi jsme ztratili 10 našeho HND. Potřebujeme zejména dotace. A to říkáme také usnesení, které bude přijmuto velkou většinou. Měli bychom také používat i jiné nástroje, například eh, navýšit množství peněz prostřednictvím Evropské centrální banky a také snížit úroky u investičních fondů. A samozřejmě musíme zohlednit potřeby národních eh, zdravotních systémů. Tato výzva je existenciální pro Evropskou unii. A na závěr ještě připomínám, sedíme všichni ve stejné lodi a pokud vnitřní trh nebude fungovat a pokud neposkytneme dostatečnou likviditu podnikům, a nezajistíme pro eh, sociální soudržnost, pokud eh, neprojevíme solidaritu, tak eh, tu jízdu na této jedné společné lodi nepřežije nikdo a ne, nepodaří nám se zachránit ani automobilky, ani pracovní místa. Děkuji kolegyní Spiraky a nyní kolega Labutů na jednu minutu. Paní von der Leyen, eh, za tři dny jedno milion počanů již podepsalo dopis Avazu, který říká, že na vás spolehá proto, abychom měli rozpočet, který zohlední klima a e, pracovní místa. Jakožto zpravodaj pro rozpočet, tady si myslím, že je zásadní vytvořit e, daně z finančních transakcí. Když jsem si koupil tady ten telefon, tak jsem zaplatil DVH 19%. Pro potraviny je to 5,5% DPH. A dokonce i ty nejchudší rodiny musí platit těch 5 2,5%, proto aby tedy přispěli do společného. Eh, ale jak to tedy vypadá, když si něco koupíte na finančních trzích, zaplatí se 0,08%? Jsou tyto lidé, kteří tam nakupují chudší než ti nejchudší? No samozřejmě ne. Je naprosto naléhavé, abychom vytvořili ta eh, daň z finančních transakcí. V roce 2011 Barovzová komise navrhla eh, ten text. Ten text existuje a mohl by nám poskytnout ročně 57 miliard eur. Navzdory krizi, navzdory Brexitu nám to to může přinést 57 miliard ročně. To je dvakrát více než ta digi, či desetkrát více než digitální daň. Paní van der Leyenová nyní na čase skutečně, aby finanční trh přispěl k našemu paktu pro klima a pracovní místa. Děkuji, děkuji. A nyní na jednu minutu kolega Kovařík. Vážený pane místo předsedo Evropské komise globální pandemie se rychle mění v ekonomickou krizi na kterou musíme rázně reagovat. čas běží. v evropě právě jednáme o novém rozpočtu a ten by měl být naší hlavní odpovědí. musíme se v něm opřít o programy o kterých víme že fungují jako například robustní kohezní politiku. a měli bychom se také zaměřit na investice a v tom vítám návrh komise ještě více posílit investiční nástroje zaměřme se ale i na pomoc která bude směřovat přímo občanům a podnikům především malým a středním firmám či podnikatelům v cestovním ruchu kteří se obávají o svoji budoucnost. podpořme zaměstnanost mysleme na regiony zaměřme se také na inovace a digitální technologie využijme a posilme možnosti které skýtá společný vnitřní trh. dohoda na rozpočtu eu a další podpoře obnovy ekonomiky musí přijít co nejdříve tak nepropásněme tuto šanci. děkuji. Děkuji kolegu Kovaříkovi a nyní na minutu a půl vystoupí kolega Baučia. Děkuji. Bruselští byrokraté zde hrají různé triky s financemi, protože si říkám, odkud by přišly tyto miliardy, o něž hovoříme. Financial Times se domnívá k otázce fondu oživení, že to je jen prázdná schránka v okamžiku, kdy podniky čekají na rychlé, pohotové řešení. A tento názor se opírá o skutečnost, že první skromné náznaky se zatím nezrealizovaly. Podívejme se, jak fungují evropské instituce. Co eurozóna, co euroskupina a jejich zasedání. Já myslím, že by bylo dobré se jednou zaměřit na ty dogmatické principy eh, Evropské unie, jako je například pakt stability a růstu nebo další dogmata, která zkrátka nefungují v dobách krize. Máme zde závěry Charlesa Michela, který hovoří o nutnosti posílit strategickou autonomii Evropské unie, o nutnosti začít vyrábět strategické eh, položky v Evropě. To je, myslím, docela předávkování liberalismem. Muito obrigado. Děkuji mnohokrát. Děkuji. Mas, uh... Nyní, kolegové, já nyní dávám slovo Tomasi Vajcovi na jednu minutu. Děkuji, pane předsedo. Nyní se tady celoevropsky nacházíme společně ve zkušenosti krize. Je to taková předtucha toho, eh, co budeme zažívat, kdy i nadále budeme naplno jet směrem do klimatické krize. Všichni zde v parlamentu a národní vlády se snaží využít tuto situaci k tomu, aby zničili klimatickou politiku Evropské unie a národních států. A všem těm, kteří se takto chovají, říkám, vy se pak budete muset odpovídat před příští generaci. Jedna věc se tady ukazuje v krizi. Ta souvislost mezi dobře, dobře financovanými veřejnými zdravotními systémy zemi a množstvím lidí, kteří umírají na koronavirus. Kdo dnes stále ještě požaduje privatizaci zdravotnicí a nechápe, že potřebujeme všude v Evropě dobře fungující veřejně financované zdravotnictví, tak se z krize COVID-19 vůbec nepoučil. Děkuji mnohokrát. A nyní dávám slovo Šarli Weimarsovi. Děkuji vám. Řada Evropánů zřejmě nezná tradiční čínské rituály, jako jsou eh, různé oběti eh, zvířat. V tuto chvíli jim vykazujeme ale neuvěřitelnou úctu. Dostalo se nám špatných informací o koronaviru my, Evropská unie vlastně přistoupila na cenzuru ze strany čínských velvyslanců. Tehdy se hovořilo o viru z Wuhanu, ale kdokoliv chtěl hovořit o Číně nebo o komunistické straně, byl zastaven. To je znalost, poznatek, který máme k dispozici. Komunistická strana přikryla tuto informaci. A odblokovala Wuhan od zbytku Číny, tak aby nikdo nic nevěděl, přesto se dále létalo do Milána a dalších zemí, dalších měst Itálie. Děkuji. Děkuji a nyní dávám slovo kolegovi Kovačevovi na jednu minutu. Evropský svět je solidární svět, v dobrý i v loš. Děkuji, pane předsedo. Uh... Сега солидарност и единство a já se chci ozvat v tuto chvíli a poprosit o solidaritu. Ne za smetka. chci hovořit o těch, kteří jsou nejzasaženější cestovním ruchem a problémy s cestovním ruchem, ale ne na úkor jiných, ne na úkor ostatních. Musíme se snažit pracovat na rozšíření objemu vlastních prostředků potřebujeme fond oživení, kde budou dotace se zájemně vyrovnávat. Nemůžeme vytvořit jiný problém tím, že budeme řešit stávající problém. Nemůžeme si podkopat svoji vlastní budoucnost, protože bychom prohloubili rozdíly. Pane Ševčoviči, já bych prostřednictvím vás chtěl apelovat na paní předsedkyni von der Leyenovou, aby se prostřednictvím televizních obrazovek obrátila na evropské občany a vyslovila se k jednotlivým opatřením. Nemůžeme se dovolit žádné konspirační teorie mezi lidmi. Děkuji. Děkuji. A dávám slovo kolegovi Nilsovi Usakovsi. Kolegové, kolegyně, je pravda, že když vynakládáme miliony peněz daňových poplatníků, tak by to mělo být eh, efektivně, měli bychom posílit digitální ekonomiku a další, ale možná někdy bychom se měli eh, držet svých hlavních eh, zásad. Já chci říct, že já pocházím z Lotyšska, z Pobaltí. Naše země prošla v 90. letech obrovským ekonomickým přeměnem, přeměnou stali jsme se tržní ekonomikou, objevily se úplně nová odvětví, e, naopak některá starší odvětví se úplně zhroutila a Cenou za, tento pře, za, ten, za tuto přeměnu však byla desetitisíce lidí, kteří přišli o práci a kteří vlastně už se nevěděli, jak se vrátit eh, na pracovní trh, protože jim chybělo vzdělání nebo potřebné dovednosti. Myslím si, že všechny země z eh, východní Evropy mají podobné zkušenosti. Takže potřebujeme takový plán obnovy, který má pomáhat modernizovat ekonomiku, ale také musí modernizovat i dovednosti pro pracovníky, kteří eh, pochází z těch odvětví, které mohou být ohroženy. Děkuji. Děkuji kolegovi Ušakovcovi a nyní kolegyně Danty na jednu minutu. Děkuji za slovo. Já chci říci, že Evropská rada se konečně dohodla na důvěryhodném programu, jak bojovat s krizí způsobenou koronavirem. A celá jistě to mohli možná udělat dříve, měli to udělat dříve. Teď nás čeká prezentace už eh, vlastně operačních eh, konkrétních opatření, máme už hovořit o kvalitě i kvantitě. Teď už nechceme pouze bojovat eh, s tím virem, ale chceme, aby Evropa byla odolná vůči viru, vůči takovým epidemím. A samozřejmě ta krize má dopad i na zahraničí. Teď nechceme pouze, nebo nejsou zde pouze ekonomické opatření, která mají pomáhat občanům, ale chceme obnovit celý ten sen, kterým je Evropa. Apelujeme na vás v tomto smyslu. Takže mm, musíme se také ptát, proč eh, tak máme činit. Potřebujeme dostatečnou odvahu a ambici pro budoucnost, kterou potřebujeme k tomu, abychom dokázali bojovat s těmito obtížnými časemi. Děkuji. Děkuji a kolega Berg na jednu minutu. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Rád bych se vrátil k diskuzi Evropské rady z 23. dubna a týkalo se to těm tureckým vrtům v kyperských vodách, které jsou nelegální. Často tady hovoříme o evropské solidaritě, ale nyní je skutečně na čase, abychom ukázali naši semknutost tím, že projevíme skutečnou solidaritu s jedním členským státem Evropské unie. Turecká vláda jasně řekla, že nemá zájem na tom držet se akceptovaného mezinárodního práva. Ty vrty jsou tedy nelegální a oni i když je tam bezbraňové embargo OSN, tak se na cestě snaží pašovat zbraně do Líby a tím destabilizují celý region. Určitě jste si myšli to společného prohlášení Kypru, Egypta a dalších zemí, které odsuzuje eh, chování Turecka. To je dobrý krok, ale potřebujeme samozřejmě větší podporu pro Sýrii hry, ale musíme si také uvědomit, že takovýmto způsobem útočí Turecko na Evropskou unii a to si nemůžeme nechat lípit. Děkuji a nyní na minutu kolegyně Moščanovská. Děkuji, pane předsedo. V tuto chvíli naše členské státy a naši občané a rodiny našich občanů a evropské podniky, ti všichni se představují aktivně Evropskou unii při boji s koronavirem. Musíme flexibilně využívat finančních prostředků a musíme zaručit nové prostředky do víceletého eh, finančního rámce. To je totiž středobod našeho zájmu. Musíme bojovat proti této krizi, jelikož ekonomická krize znamená, že HDP klesne o 7 a jsme v pasti, co se týče ekonomického hlediska. Musíme se postarat o naše hospodářské podniky, o naše malé a střední podniky. Nesmíme na nikoho zapomenout. A nemůžeme se dovolit ani zapomenout na fondy soudržnosti. Ty jsou zcela zásadní, klíčové pro naše investice. Zároveň se musíme věnovat zemědělské politice. Musíme zajistit, abychom byli z hlediska potravinové bezpečnosti soběstační. Musíme zachránit naši ekonomiku a zároveň bojovat proti daňovým unikům, musíme zahájit daňovou spolupráci členských států a musíme bojovat proti daňovým rájům. Musíme zavést nové daně. I na to všechno bylo už upozorňováno a já jsem pro. Děkuji. Dorfman. Děkuji na minutu kolega Dorfman. Děkuji, pane předsedo. S velikými obavami sleduji rozpravu, kterou nyní vedeme o v víceletém finančním rámci a tom fondu pro obnovu. Já si myslím, že je dobré, že jsme zapojili ten fond pro obnovu do víceletého rámce. Členské státy ovšem pak přišli na nápad, že ale nechtějí platit víc. No tak tato jejich hra byla jistě předvídatelná. Je jasné, že naše politika E, povede k tomu, že utrpí ty rozpočtové kapitoly, které dosud byly důležité ve víceletém rámci. Příklad zemědělství. COVID ukazuje, že naši zemědělci nás e, spolehlivě zásobovali potravinami a my jsme pro zemědělství jako krizové opatření dali k dispozici pouze 80 milionů euro pro 27 členských států. USA poskytlo 19 miliard a to je naše, my jsme se tady takto chovali a to je politika, za kterou neseme odpovědnost. A tady si myslím, jako parlament musíme jednat, zemědělci si potřebují nadále peníze, které dosud měli i v příštím VFR, i příští rok. A veškerý návrh, který bude říkat něco jiného, tak s takovýmto návrhem jako parlament prostě nesmíme souhlasit. Děkuji kolegu Dorfmanovi a nyní kolega Moreno Sanchez na jednu minutu. Europa se enfrenta al reto más difícil Děkuji, pane předsedo. Evropa zažívá nejhorší krize od druhé světové války. Musíme tady postupovat jednotně, musíme konat jednotně a musíme se chovat jako zakladatelé Evropské unie. Musíme se, se oprostit od starých ekonomických dogmat, musíme mít odvahu znovu vybudovat Evropu na základě solidarity, od Evropu, která bude odolná, sjednocená musíme se hrát zásadní roli při směřování další politické orientace a pochopitelně plán obnovy a víceletý finanční rámec to budou základní prvky. Potřebujeme nové finanční prostředky, aniž bychom ty peníze pořizovali jakýmsi obskurním způsobem. Musíme vše eh, řešit naprosto jasně a směřovat prostředky tam, kde jsou nejvíce potřeba. Všichni eh, jsme na stejné lodi. Mus, ne ale všichni vidíme společný cíl, společný horizont a o to se musíme zasadit, aby ten horizont byl skutečně společný, abychom všichni hlasovali pro to, co navrhujeme v usnesení. Děkuji. No, Děkuji. A nyní kolegyně Pereira na jednu minutu. Děkuji, pane předsedo. Před několika dny eh, uprostřed této pandemie jsme slavili Evropu 70 let projektu míru, a unie mezi Evropany. A tady říkám, Připomínám eh, to heslo, že tedy Evropa se neudělá najednou pomocí jedné smlouvy či pomocí jednoho plánu. Co se se obtíží, tak jsme všichni ve stejné lodě. Já rozhodně nepatřím k těm, kteří chtějí, aby se Evropa potopila. Strategie pro ekonomickou obnovu v této pandemii se musí zaměřit na osoby, na Evropany, na mladé lidi, kteří nyní zažívají druhou velkou krizi svých eh, životů, na podnikatele, kteří bojují každý den, aby mohli zaplatit eh, platy lidem a také samozřejmě na nezávislost nezaměstnané, které mají velké potíže. A proto potřebujeme plán eh, obnovy a fond obnovy, který trans, bude transformovat a zmodernizuje naše ekonomiky. Ale všichni dobře víme, že to není parlament, ale rada, která tady blokuje takovéto důležité reakce. Tady musíme udělat to, co nám přísluší, a totiž zajistit, aby Evropa měla více budoucnosti než minulosti. Děkuji. Děkuji a nyní kolega Ferrandino na jednu minutu. Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážená paní předsedkyně Fodelajnová, chceme ambiciozní program, který pomůže jak firmám, tak lidem, na které eh, dopadl eh, ten ničivý dopad pandemie. Chceme ukázat eh, jednak odpovědnost a také pomoc. Evropský parlament ale nemůže pokračovat eh, s tím, že vlastně bude jaksi rukojmím členských států. Ta, eh, ta pomoc musí být rychlá a nemělo by to být tak jako v roce 2008, kdy se vlastně pomáhalo hlavně bankám. Dnes je zde tento plán obnovy, který není nějakou prázdnou eh, schránkou. Jsou tam úvěry a granty a má to zajistit odolnost, ekonomiku a ekologický přechod. Potřebujeme pomáhat dopravě, cestovnímu ruchu, výrobnímu odvětví, malým a středním podnikům. Ti všichni už nemohou dále čekat. Ta finanční katastrofa už nad námi visí jako damoklov meč a musíme se také zabývat i strukturálními opatřeními. Děkuji. Děkuji a nyní na jednu minutu kolega Tobe. Eh, herr talman, samtidigt som vi bekämpar eh, covid-19 så befinner sig... Děkuji. My se tady snažíme společně bojovat proti covidové krizi. Ekonomická situace v Evropě je na nejhorší období eh, vlastně 30. let. A proto potřebujeme, abychom měli moderní rozpočet, který bude mít velké možnosti a který posílí schopnosti Evropy, ale také musíme mít politiku používání odpovědného těchto peněz. Není možné, aby to byly přímé platby. Musí to být eh, také půjčky, půjčky, které budou muset být vráceny. Budoucnost rozpočtové politiky se opírá o to, spíše o reformy, než o nové daně. Evropská spolupráce E, musí být, takže je trochu jinak nastavená, takže naprosto nemůžeme při podpořit to usnesení, tak jak bylo navrženo. Děkuji a paní Jongerius. Voorzitter, bijna op de Děkuji, pane předsedo. Téměř jeden z deseti Evropanů přijde tento rok o práci právě kvůli koronakrizi. Tak toto alespoň odhaduje komise. A pokud se podíváme na tato statistická čísla, tak se zatím musíme představit skutečné lidi. Skutečné lidi se svými potřebami, nejistotami, obavami z budoucnosti. A v tuto chvíli je na místě investovat do lidí snažit se jim zajistit práci, pakliže o ně přišli. Sociální pilíř je třeba v tuto chvíli naplňovat. A to nebude zadarmo. Musíme zajistit udržitelná pracovní místa. Boj proti chudobě, ani to nebude zadarmo a to všechno v návaznosti na to, co činíme, jak děkujeme eh, zdravotnickému personálu na balkonech, když tleskáme, musíme ale udělat mnohem, mnohem více. Snažit se finančně podpořit například iniciativy proti nezaměstnanosti a musíme se snažit zajistit takovou budoucnost, která zabrání dalším krizím. Děkuji. Děkuji. A nyní na minutu kolega Luča. Euh, děkuji, pane předsedo, děkuji také paní předsedkyni van der Leyenové a panu předsedovi Michelovi, že řekli, že v plánu obnovy eh, pro ten plán bude zelený díl důležitý. Tento plán, tato obnova by vlastně měla Eh, mít tu zelenou konferenci, a samozřejmě také strategii pro eh, svrchovanost Evropy v oblasti zdravotnictví, ale nejenom, také potraviny. Musíme tedy podpořit naše zemědělce, producenty. I zde musíme mít nezávislí, to je naprosto eh, důležité. A také energetika. I zde musíme mít svrchovanost zajištěnou. Měli bychom mít co možná nezávislí, co se týče energií. To je důležité pro naše evropskou svrchovanost a to platí také pro digitální oblast. Opět musíme to podpořit tím plánem obnovy, ale zároveň potvořit to, že ta oblast bude nezávislá a podpořit také bezpečnost. Já samozřejmě apeluji na to, aby Evropa měla vlastní zdroje, například daň z leteckého benzínu či daň z velkých eh, digitálních gigantů. A já doufám, že tedy komise a to takto navrhne, tak abychom měli dostatečné prostředky pro to, abychom zajistili lepší budoucnost nás všech. Děkuji. A nyní kolega Markeš. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Milí kolegové, tento Parlament zdraví, to je důležitý krok, která udělala poslední sami. To znamená, že Evropská unie bude tedy společně řešit tu krizi ale tato krize je skutečně bezprecedentní v období po druhé světové válce a potřebujeme proto zaktivovat veškerně naše stíly. Ten plán, který komise vypracuje, musí být velice ambiciozní. Není možné dát na trh jenom málo peněz nějakými multiplikátory. To nestačí. Potřebujeme skutečné peníze pro rodiny, abychom podpořili pohledávku a tím pomůžeme i podnikům. Tak to můžeme zachránit v Evropě mnoho pracovních míst a také potřebujeme jinou roli Evropské centrální banky. Nejsme v normální době. Monetární politika se také musí změnit a mnoho. Evropě eh, budou, byly hrdinové, jak tedy bojují, či ty občanci, občané, jak bojovali s koronavirem a nyní vlastně by evropské instituce měly podpořit. Děkuji. Děkuji kolegovi Markéšovi a nyní na minutu kolegyně Virkunen. Mikro? Frau Kollegin Virkunen? Ist nicht anwesend, dann spricht Frau Kollegin Regner. Paní kolegyně Virkunen zde není, takže dávám slovo paní kolegyně Regnerové. Děkuji. Základ Evropy to jsou lidé a ti potřebují naší pomoc nyní a ne někdy v budoucnu. Proto je správná reakce na to krizi tato. A je to na snadě. Potřebujeme více odvahy, více solidarity a zejména mnoho více Evropy. Buďme odvážní vezmeme si, musíme vzít do ruky ty peníze pro tu obnovu a vzít je těm, kteří dosud platili málo nebo vůbec, a to jsou ty nadnárodní velké koncerny. Jednejme evropsky a podpořme zejména ty členské státy, které eh, velice eh, trpí tou krizí a já si myslím, že je musíme podpořit i koronabondy a dále. Buďme solidární s ženami. To není nějaký program pro menšiny, to je polovina obyvatelstva. Došlo došlo k dramatickému nárůstu domácího násilí a ekonomické důsledky krize mají zejména velký dopad na ženy. To vidíme u žen samoživitelek, jak těmi dopady trpí, oni musí vyučovat své děti, samozřejmě mají, musí pracovat, dělají domácnost mm, a buď tedy pracují u obrazovek nebo v supermarketech, prostě tam, kde jsou zaměstnány a proto potřebujeme fond speciálně pro ženy. Děkuji. Děkuji paní kolegyně Regnerové. Nyní kolega Teras. Děkuji, pane předsedo. Paní předsedkyně von der Leyenová vyjádřila svůj cíl posílit a sjednotit Evropu. Ovšem zároveň slyším, že se povídá, že vojenská mobilita a vlajková loď Evropské unie zaznamenala veliké škrty a zaznamená takové škrty i v rámci eh, víceletého finančního rámce. Nemůžeme si dovolit ohrozit naši bezpečnost. Vojenská mobilita je nejpraktičtější program spolupráce NATO a EU. Nemůžeme si dovolit o tuto příležitost přijít. A ještě se chci vyjádřit k zelené dohodě. Zelená dohoda je skutečně důležitá, ale je to velice finančně náročný program. Musíme zajistit, aby víceletý finanční rámec vyčlenil dostatek prostředků pro to, aby zemědělci a podniky mohli překonat tyto potíže a naplnit velmi náročné cíle. Pokud se nezostíme tohoto úkolu, tak jedině přelejeme olej do ohně a přispějeme k tomu, že zemědělci budou trpět ještě více, než už tak jako tak trpí. Děkuji. Děkuji a nyní kolega Kout. Vážené kolegyně, kolegové, v Evropě je skupina lidí, kteří ehm, realizují myšlenku jednotného trhu každý den, jsou to pendleři. A pandemie ukázala, že oni nemají dostatečnou právní ochranu a pro ně vlastně ten jednotný trh v obtížných časech nefunguje příliš dobře. Když eh, tedy přemýšlíme o obnově, co vlastně chceme obnovit? Měli bychom obnovit eh, plně funkční jednotný trh. Eh, aby tam byla opravdová svoboda pohybu. Vidím, jaký je výsledek uzavřených eh, hranic eh, ve Slesku, kde je tedy hranice Polska, Německa a České republiky. Mnoho lidí přišlo o práci, protože jejich země se chovaly sobecky. Musíme se touto situací zabývat. Evropský plán obnovy musí také regulovat práva pendlerů. A evropský, eh, evropská integrace, ekonomická integrace musí být hlubší, musíme mít federální projekt Evropy, teď je ten správný eh, čas. Evropa nepotřebuje žádné hranice, Evropa braucht keine Grenzen, Evropa nie potřebuje granic. Děkuji. Děkuji. A na minutu kolega Kása. Settur iħor ta' ħaddiema li ntlaqat b'din il Děkuji, pane předsedo. Mediální sektor byl zasažen touto krizí. Novináři nadále riskovali své životy, ale jak víme, inzerce a příjem sdělovacích prostředků poklesly. A proto já a další kolegové z parlamentu, stejně jako komise, trváme na tom, že nemůžeme finančně opustit eh, mediální sektor. Dokonce navrhujeme stálý fond pro mediální prostředky. Mediální prostředky mají svoji zásadní roli v demokracii. Žádný členský stát se nemůže dovolit mít na svém území slabý tiskový sektor. A myslím, že ta krize, která se v tuto chvíli rozproudila, zasáhla do veliké míry právě mediální sektor. A já budu nadále spolupracovat s kolegy v tomto parlamentu na tom, abychom zajistili odpovídající podporu, která následně zajistí prostřednictvím novinářů silnější demokracii. Děkuji. Děkuji. A nyní na minutu kolegyně Jončeva. Life and health have no price. We should spare no resource nemůžeme si dovolit ne, vynaložit odpovídající prostředky na COVID. Evropa, několika rychlostní Evropa, dokonce 27 rychlostní Evropa, to je něco zcela neakceptovatelné. Dovolte mi říci, že plán oživení nelze sjednávat za zavřenými dveřmi. Tento plán musí být podroben demokratickému přeskumu parlamentu. Za druhé chci říci, že je velice důležité, aby ty prostředky šly do kapes těch, kteří to potřebují, ne nějakých oligarchů. Musíme se zamyslet nad tím, jakým způsobem členské státy tyto prostředky využijí, jak je budou směřovat. A dále si chci vyjádřit k otázce principů právního státu. Pokud v rámci právního státu umožníme další konání tohoto typu, tak se dostaneme do bodu, kdy už se nebudeme moci vrátit. A proto chci říci, prosím, zasaďme se o nezávislá média. Děkuji a nyní na minutu kolegyně Weiss. Děkuji. Eh, COVID, pandemie je eh, strašně dopadá na občany. Ztrácejí pracovní místa, ztrácejí své blízké a Evropa jim musí pomoci. A je to možné, existuje mnoho způsobů, jak pomoci, ale rozhodně ne tak, že budeme postupovat nějakým nezodpovědným způsobem a bude to na úkor těch nejzranitelnějších, až to již budou podniky či občany. Proto tady máme, e, z tohoto důvodu je nebezpečné to usnesení, o kterém budeme zítra hlasovat. Ne, že by bylo špatné, ale proto, že budeme E, vytvářet nové pracovní místa v Bruselu, budeme dávat státu miliardy bez podmínek. My už jsme takto dříve postupovali, víme, k čemu to ven a my prostě nechceme, e, aby se takto peníze ztrácely. Evropa e, by měl model zelené transformace, inovace a demokracie. Proč? Protože je třeba, abychom měli společnou ekonomiku, abychom spolupracovali, abychom Ehm, jednali přeshraničním způsobem, abychom si pomáhali v rámci zdravé a spravedlivé konkurence. Proto já zítřejší text nepodpořím. Děkuji a nyní kolegyně Silva Pereira, tedy kolega Silva Pereira. Děkuji. Děkuji, pane předsed. Ten plán ekonomické obnovy, který předloží Evropská komise, musí být schopen, aby prošel za dvěma základními testy, jednak zkoušky kredibility a zkoušky solidarity. Ta zkouška té důvěryhodnosti proč? Protože není možné, aby ten plán se opřel pouze o finanční iluzionismus, nějaké kouzelnictví, musí mít k dispozici dostatek zdrojů, aby mohl čelit této krizi. A pak je tady ta zkouška solidarity. Eh, je třeba, aby se ty investice dávaly tam, kde je to nutné a potřebné. Ne, aby se, a, a nesmí to vést k tomu, že vlastně vrhneme členské státy do nové dluhové krize. Ty dluhy by měly být eh, zarušeny naším eh, evropským rozpočtem a spíše by se mělo jít cestou dotací než půjček. Je tedy třeba, aby ten plán byl důvěryhodný, kredibilní a solidární. To potřebujeme. Evropský parlament Požaduje pouze to, co je potřeba, nepožaduje víc, ale také nebude požadovat méně než to, co je skutečně potřeba. Děkuji kolegovi Silva Pereirovi a nyní na minutu kolega McAllister. Vážený pane předsedo, dámy a pánové, Mám pouze jednu takovou dodatečnou poznámku po té, co jsem si už tady po té, co tedy téměř dvě hodiny jste, slyším tuto debatu s velkým zájmem. Tato pandemie nerespektuje žádné hranice a tím by ani reakce EU neměla brát v úvahu hranice. Předsedové jednotlivých výborů, kteří se zabývají vnější politikou v Evropského parlamentu, předali, vydali společné prohlášení. Chtějí spolupracovat s, po, také se sousedními zeměmi, jak v boji proti pandemii, tak i v boji s těmi následnými um, dopady. Uh, Eh, vidíme, v minulých týdnech jsme viděli velkou snahu o spolupráci, ale také jsme viděli i větší izolacionalismus a větší nebo docela velkou soutěž mezi jednotlivými zeměmi, třeba o zdravotnické prostředky, také dezinformace ze strany třetích stran a také i kyberútoky. Ukazuje to, že tato pandemie má globální rozměr. Je to celosvětová výzva. A Eh, musíme na to reagovat v Evropské unii, ale musíme také podporovat i naše partnery, zejména v našem nejbližším sousedství. Takže i na to by se mělo myslet v tom budoucím víceletém finančním rámci na tyto země v sousedství. Děkuji. Děkuji a na závěr rozpravy eh, vystoupí ještě Rada a komise. Jako první vystoupí pan komisař Ševčovič. Thank you. Děkuji za slovo. Děkuji, pane předsedo. Vážené poslankyně, vážení poslanci Evropského parlamentu, nejprve bych vám chtěl všem poděkovat za tuto rozpravu, kde zazněla ambiciozní slova, mnoho ambic, ale myslím si, že když vezmu v úvahu všechny vaše komentáře, tak je zde jasné, že tlačíte na to, aby Evropská unie, naše Evropa, vybředla z této krize a to, aby byla, aby byla posílenější, aby byla modernější, udržitelnější a také odolnější. Myslím si, že to je vlastně takový apel, jako paní Garcia Eper, o tom hovořila pan Čološ nebo pan Lambert, na to apelovali. Nemohu vám Eh, říci, jak moc si ceníme v Evropské komisi spolupráce s Evropským parlamentem, zejména v minulých týdnech, protože vaše rychlá rozhodnutí umožnila to, abychom našim občanům mohli přinést to, co potřebují. Zamýšlíme se nad tím, jak ne, no, v té první fázi jsme usilovali o to, abychom zachránili co nejvíce životů, v druhé fázi, jak zachovat co nejvíce pracovních míst. A teď hovoříme o tom, jak znovu nastartovat evropskou ekonomiku, jak se vymanit z této dramatické krize. Opravdu bych vám za to chtěl vyjádřit poděkování za tuto spolupráci, protože díky této spolupráci se nám podařilo během posledních eh, týdnů připravit více než 200 návrhů a opatření, která jste také schvalovali. A ta opravdu usilují o konkrétní pomoc konkrétní lidem v terénu a pomáhají jim vybřednout z této krize, která je naprosto bezprecedentní. Chtěla bych vám poděkovat za vaše úsilí, děkuji také e, zejména našim zdravotníkům za jejich e, úsilí, také děkuji i e, našim občanům za jejich disciplinovanost. A teď se už snad zdá, že ta obrovská čísla obětí koronaviru snad už pomalu klesají, ale víme, že to bylo skutečně strastiplné období. Největší zkouška je však stále ještě před námi. To znamená, jak se zotavit z této krize, jak znovu nahodit motory naší ekonomice, jak se navrátit k normálu. Pan Weber to pop- popsal jako takový eh, moment, šumanovský moment naší generace. Proto také velice vítám tuto rozpravu. Cením si této rozpravy. Například paní Silva Pereira řekla, že musíme být tak ambiciozní, abychom dokázali reagovat na to výzvu, abychom prošli touto zkouškou evropské solidarity a důvěryhodnosti. Já bych ještě chtěl stručně schrnout takové ty nejdůležitější rysy návrhu, na nichž nyní pracujeme. Chceme eh, svou reakci vystavit na e, silném rozpočtu, víceletém finančním rámci, který má být silný a který dokáže silně podpořit takovou tu palebnou sílu evropské ekonomiky. Já bych to také i nazval určitými bezprecedentními ambicemi. A zde vlastně navaz, navazuji na to, co říkal pan Frhovštát. Nejedná se o to, že bychom Eh, rozhodně pokračovali v zajetých kolejích. To, co teď navrhujeme, to zde ještě nikdy nebylo. Je to skutečně smělý, ambiciozní plán. A doufám, že s vaší podporou se nám podaří reagovat na tyto výzvy, která ještě stále se rozprostírá před námi všemi. Chtěl bych vás také ještě ujistit, že posílíme všechny politiky, které fungují a které už jsou osvědčené, které se osvědčily. To znamená, zvýšíme e, fondy na politiku soudržnosti a pod, pomůžeme zejména těm, kteří jsou tou krizí zasaženi nejvíce. Dále chceme pomoc e, využít program Invest EU, také Horizont Evropa, který podporuje vědu a naše badatele. Také nesmíme zapomínat ani tak důležitý evropský e, sociální aspekt. Máme zde E, opatření, která chtějí řešit a bojovat s chodobou. Také ten nový Evropský fond pro spravedlivý přechod musí efektivně fungovat. Nesmíme zapomínat ani na ženy, na rodiče, e, na všechny otázky, které souvisejí s rovným postavením mužů a žen. To všechno také bude součástí plánu obnovy. Dále ještě máme nový nástroj solventnosti, který má zabránit bankrotům způsobeným touto krizí. Rovněž chceme připravit nový program zdravotní péče, zdravotnictví, který by nás měl připravit na případnou další krizi. Takže já znovu říkám, to rozhodně není něco, co už tady bylo. Rozhodně nepokročujeme v těch vyjetých kolejích. Je to zbrusunová reakce na tuto krizi. Co říkal pan Lamberts, pan Eckhart, pan Etuk, na to chci zareagovat. Zcela jistě chceme využít tyto nové finanční prostředky na to, aby se naše ekonomika odrazila, aby byla zelenější, udržitelnější. Myslím si, že i z této krize se musíme poučit. Musíme být eh, totiž odolnější, musíme být autonomní strategicky i technologicky. To jsou oblasti, v nichž musíme být aktivnější než v minulosti. To je rovněž naším cílem. Také mnozí poslanci zdůrazňovali potřebu nových vlastních zdrojů pro evropský rozpočet. Chci vás ubezpečit, že nyní jsou zatím na stole všechny možnosti a mnoho z nich jste zaznělo ve vaší rozpravě. Hodláme předložit návrh a doufáme, že ten pro vás bude Eh, přijatelný a doufám, že nakonec tedy ho všichni schválí, jak v Evropském parlamentu, tak všechny členské státy. Je jasné, že eh, pokud máme na tuto výzvu eh, reagovat, tak potřebujeme vaši pomoc, ale také i vaši demokratickou kontrolu, kterou vykonáváte jako Evropský parlament. Pane předsedo, pokud mi ještě dovolíte, tak ještě než uzavřu své vystoupení. Dovolte mi ještě dva komentáře. Dvě věci zde zazněly a já na to chci reagovat, protože to je velice důležité. Za prvé, pan Olivie a pan Omarže ptali se na eh, nedávné rozhodnutí eh, z německého soudu v Karlsruhe. Chci říci, že nyní velice podrobně analyzujeme toto rozhodnutí německého ústavního soudu. Myslím si, že ehm, předsedkyně to řekla jasně řekla, že evropská legislativa je nadřazená eh, ostatním soudům a eh, nezávislá. A tento, že tuto zásadu chceme zachovat. A pokud by na to někdo, s tím někdo nesouhlasil, tak můžeme také použít možnost, že tedy eh, budeme vést řízení pro nesplnění povinnosti. A paní Junčová, já vám ještě chci říci, že co se týče uh, právního státu, tak eh, chci říci, že zcela jistě se vždycky budeme zabývat také tím, eh, jak členské státy využívají různé mimořádné pravomoci během tohoto kritického období a budeme také sledovat, jak rychle se všechno vrátí v členských státech do toho běžného demokratického pořádku a jinak se k tomu určitě vrátíme. Eh, děkuji, děkuji za tuto rozpravu, děkuji za vaše náměty, za vaše odhodlání, děkuji vám za celou tuto rozpravu. Děkuji. Děkuji panu komisaři Ševčovičovi a nyní na závěr rozpravy vystoupí paní ministrině Brňac za radu. Vážení členové Evropského parlamentu, dámy a pánové, jsem velice ráda, že jsem se mohla opět osobně dostavit. Byla to velice užitečná debata, my ji předneseme našim kolegům a týmu Evropské rady. Tato situace je velice vážná, musíme se o to více zasadit o prospěch pro naše občany a naše ekonomiku. Jak předseda Michel říkal, musíme se snažit o dlouhodobou odezvu vlivu na krizi COVID-19. To doplňují pohotovou odezvu, která již byla realizována s vaší pomocí a to v posledních týdnech tuto chvíli nám předsedkyně komise nastínila návrh eh, pozměněného víceletého finančního rámce a dalších nástrojů. V tuto chvíli však máme ještě obdržet další nástroje ze strany komise a proto pochopíte nepochybně, že se nemohu z věcného hlediska v tuto chvíli vyjadřovat. Návrhy budeme prověřovat na jednotlivých úrovních pracovních skupin, vytvoříme si k tomu stanovisko a pak jej zapracujeme do příslušného textu. Další víceletý finanční rámec by měl být středobodem oživení evropské ekonomiky, jejího znovu vybudování, je z, znovu vybudování vnitřního trhu po krizi. Musíme se snažit o e, zajištění veřejných investic asi velkorysejších investic v rámci nového finančního výhledu. Evropská unie po krizi a její ekonomika by měly být odolnější, mnohem soběstačnější, proto by oživení mělo být rychlé a úspěšné. Soudržnost, konvergence a solidarita budou naprosto zásadními prvky těchto snah. Průběžná spolupráce našich institucí bude zcela zásadní z hlediska celého procesu. Předsednictví chce zachovat stávající dobré pracovní vztahy, které jsme si nastavili a chceme prostřednictvím nich reagovat na stávající krizi. Nadále se tedy budeme věnovat tomu, co nám říká parlament, budeme studovat jednotlivé problematiky a budeme se připravovat s ohledem na to, co nám předloží Evropský parlament. Dobrá spolupráce mezi institucemi bude zcela zásadní pro to, abychom mohli pracovat i na sektorové úrovni. Musíme spolupracovat pro to, abychom sektorové programy přijali včas. Budeme se těšit na další spolupráci s vámi i s dalšími. A proto, pane předsedo a vážení poslanci a poslankyně, já se velice těším na další spolupráce našich institucí, kdy budeme připravovat půdu pro další ambiciozní do budoucna zaměřený a náročně propracovaný víceletý finanční rámec. Já vám mnohokrát děkuji. Děkuji paní ministrině Brňac. Tímto je eh, ukončena naše společná rozprava a eh, jednání eh, k tématu nový finanční rámec a plán obnovy se bude konat ve čtvrtek a v pátek a tímto přerušuji naše zasedání do 19. hodiny 45. minuty. Il presidente. Pan předseda. Pokračujeme v našem zasedání. Pan eh, Kristián Vasil Tereš opouští skupinu eh, socialistů a demokratů a od 13. května 2020 eh, bude členem EKR, tedy ode dneška. Výsledky prvního hlasování. INTA přijato. Jury přijato, Tran přijato, Tran přijato. Tran přijato. UE Černá hora přijato, UE Srbsko přijato. UE EU Indie přijato, EU Ukrajina přijato, Evropská unie Bělorusko přijato. Dohoda mezi EU a Běloruskem přijato. Úmluva ICAT přijato. Dohoda mezi ES a Mauritánií e, přijato. Víceletý finanční rámec přijato. Kabotáž e, mezi Německem a Švýcarskem přijato. Kabotáž mezi Itálií a Švýcarskem přijato. výměna údajů se Spojeným královstvím zamítnuto. Námitka pozměňovací eh, návrh 1 soja přijato, pozměňovací návrh 1 druhá část přijato. Rozhodnutí ohledně absolutoria eh, Clean Sky eh, přijato, BBI také přijato, FCH také přijato. EIOPA přijato, ECEL přijato, IMI 2 přijato, Shift to Rail přijato, Evropská agentura pro životní prostředí přijato, Evropská unie pro železnice přijato, EMSA přijato, GSA přijato, Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost přijato, Evropská agentura pro bezpečnost letectví přijato, Evropský podporný úřad pro otázky azylu přijato. Evropský parlament přijato. Soudní dvůr přijato. Evropský veřejný ochránce práv přijato také. Evropský inspektor ochrany údajů také přijato. Účetní dvůr přijato. Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci přijato, překladatelské středisko pro instituce EU eh, přijato, Evropská rada a rada eh, přijato, CDFOP přijato, EFCA přijato, Evropská služba pro vnější činnost přijato, CESAR přijato, Evropská nadace odborného vzdělávání přijato, Eurojust přijato. ITER přijato. Berek přijato. Eurofound přijato. ACER přijato. EULISA přijato. EIT přijato. Zásobovací agentura Euratomu e, přijato. ERF přijato. EIG přijato. Evropský orgán pro ceny papíry a trhy přijato. Evropský orgán pro bankovnictví přijato. CEPOL přijato. Evropská agentura pro chemické látky ECHA přijato. ECDC přijato. EFSA přijato. Evropská komise přijato. FRA přijato. Výbor regionu přijato. Frontex přijato. Europol přijato. Evropská agentura pro léčivé přípravky přijato a Evropský hospodářský a sociální výbor přijato. To je tedy výsledek hlasování. E, to jsou tedy hlasování z dnešního odpoledne. A budeme pokračovat s druhým hlasováním. První blok eh, pozměňovacích návrhů. Jedná se o usnesení o udělení absolutoria a také námitka eh, podle článku 112. Jedná se o geneticky modifikovanou soju. Eh, hlasování bude postupovat stejným způsobem jako během prvního hlasování. Druhé hlasování bude počínaje 8 hodinou až do 21.15. Za několik chvil zahájíme hlasování a výsledky tohoto druhého hlasování budou sděleny na začátku zítřejšího plenárního zasedání, tedy v 9 hodin ráno. Nyní eh, tedy navrhuji, abychom přerušili toto zasedání a budeme pokračovat zítra 14. května v 9 hodin ráno. Někdo žádá o slovo? Ne? Pořad jednání byl zveřejněn a je vám k dispozici na webových stránkách Evropského parlamentu. Tímto tedy přerušuji zasedání. Děkuji vám za vaši účast, za účast, přeji vám dobré hlasování a uvidíme se zítra.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

das test.